So, dear colleagues, ladies and... Vážení kolegové, dámy a pánové, začneme naše odpolední zasedání výboru a mne velice těší, že náš nový komisař pro obchod Phil Hogan je zase mezi námi poprvé ve své funkci, aby s námi pohovořil o prioritách v rámci obchodní politiky. Toto vše v rámci takzvaného strukturovaného dialogu mezi Evropským parlamentem a komisi, jak vyplývá z rámcové dohody mezi komisí a parlamentem. Máme již eh, takovou zkušenost, jak strukturovat tento strukturovaný dialog. Někdy to byly zkušenosti dobré, někdy špatné a myslím, že mezi ty nejlepší zkušenosti patří právě ta možnost eh, být tu bok po boku vedle pana komisaře a podobné formáty. A v tomto strukturovaném dialogu bychom se měli zaměřit na obchodní strategie, co se tedy plánuje pro blízkou budoucnost z hlediska legislativního i těch nelegislativních návrhů, co se týče obchodních dohod. a také jak probíhají diskuze s občanskou společností, s Evropským parlamentem tedy eh, všechny ty strany zainteresovaných v rámci obchodních dohod a pak také ty domácí úkoly, kterými vás pověřujeme eh, v rám, již od samotného slyšení prostřednictvím těch slavných dopisů, tedy takovéto zhodnocení těch domácích úkolů s ohledem na budoucí strategie. To znamená, ten úkol je rozsáhlý a já vám nyní předám slovo, abyste měl více času a mohl nám vysvětlit tu obchodní strategii pro blízkou budoucnost. Děkuji vám, pane předsedo, velice mne těší, že jsem opět mezi vámi. A zrovna včera jsem vedl sociální dialog na jedné pracovní skupiny, takže jsem rád, že jsem tu dnes mezi vámi. Dnes bych tedy měl hovořit o těch hlavních prioritách z pracovního programu na rok 2020 a o tom pracovním programu jako takovém. To byl ostatně ten hlavní závazek, který vyplynul z mého slyšení. Práce tedy započala, já jsem rád, že jste mi dal domácí úkoly a jsem rád tedy, že e, tu budu e, moci tedy ty úkoly plnit, že budeme mít toho nového obchodního úředníka. Takže v první řadě popíši situaci. Situace je nejistá, řekl bych volatilní a je důležité zajistit velkou míru stability a předvídatelnosti v rámci obchodu. Nicméně zadané situace musíme využívat našich řádně stanovených pravidel a multilateralismu a prostřednictvím těchto stanovených pravidel plnit také naplnění toho cíle Green Dealu. To je záměr komise. Já tu nebudu zacházet do všech podrobností v rámci pracovního programu, ale zaměřím se na dva takové body. V první řadě je, řekněme, zachránit Světovou obchodní organizaci, Chtěl bych zahájit takovou rozsáhlou iniciativu pro VTO fórum. Já vím, že vy také na úrovni výboru tu máte nějaké plány. 12. ministerská konference VTO proběhne eh, v červnu 12. a do té doby bych také chtěl tedy mít možnost pohovořit o tom, jaký ten následující formát může být Chtěl bych využít stávající situace a zahájit tu diskuzi ještě než k konferenci dojde. Takže co můžeme dělat pro záchranu VTO? Takže um, v nedávném setkání v Davosu jsem hovořil se zástupci jednotlivých zemích, aby toto téma zůstalo na pořadu jednání a potřebujeme kolektivní řešení pro kolektivní výzvy a EU v této věci bude lídrem. My samozřejmě už máme určité nápady, které můžeme předložit členským státům v Ženevě. Uvidíme, jaké reakce od nich obdržíme. Také jsme si vzali eh, dobré ponaučení z předchozích ministerských schůzek Jedno je jasné, potřebujeme více než kosmetické změny pro VTO, te, jednání s Američany nejsou dostačující, potřebujeme opravdové strukturální reformy a také nastolit nová, novou rovnováhu mezi právy a povinnosti, včetně aktualizace těch neefektivních pravidel a částečně vytvořit nová pravidla. Soustředujeme se v rámci programu na průmyslové podpory a také průmyslové eh, transfery, ale také další oblasti jako postupy eh, um, řešení sporu a problémy v oblasti rozvoje a udržitelnosti. Eh, ty stávající problémy bychom chtěli vyřešit díky tedy té řádné organizace. A pak eh, jsou tu další problematické oblasti jako zemědělské podpory. Ty pro interní trh, tedy to bude velké téma i v létě. Eh, je důležité zajistit rovná pravidla pro všechny a připravit prostor pro nový legislativní proces v roce 2021. Připravujeme se také pro určité, řekněme, tvrdší eh, vyjednávací prostředí. Musíme být připraveni, abychom z toho mohli mít výhody toto jsou tedy ty dvě hlavní priority, ale samozřejmě je tu celá řada dalších oblastí probíhající práce od roku 2020 a dále. Takže my jsme se snažili eh, připravit opravdu pozitivní práci eh, ve vztahu ke Spojeným státem. Komisařka van der Leyenová eh, strukturuje dialogy s americkou vládou. Také došlo k setkání s paní předsedkyní komisaře a prezidentem Trumpem. Soustředíme se na mm, nové technologie a obchod, energetiku Samozřejmě tady ta agenda je již nastolena, jsou tam výzvy, jak bilaterální, tak globální a zastávajícího mandátu můžeme určitá témata vyřešit, zejména zemědělství, přístup na trh a další. Uvidíme se, kam se tedy dostaneme a, a budeme v nadcházejících týdnech tedy na tom pracovat, abychom dostali balíček opatření, která budou fungovat za stávajícího mandátu a posunou i naše eh, partnerské vztahy dál. Další téma je rozvíjet odliš, takový diferencovaný, nuancovaný eh, způsob vztahu s Čínou. Já nevím, zda vlastně k naplánovaným setkáním v Pekingu dojde nebo se přesunou na později. Snažíme se vyjednat řešení, abychom zajistili obhajobu evropských zájmů, zejména co se týče eh, konkurence schopnosti vůči dalším produktům. Potřebujeme diversifikaci našich obchodních vztahů eh, se Singapurem a Japonskem a když budeme úspěšnější v této věci, budeme silnější na celé mezinárodní úrovni. Týká se také dohody s Větnamem. Pak Evropská unie ale musí přispívat také k dalším politickým oblastem, konkrétně klimatické oblasti. A tady nástroje z obchodní politiky mohou pomoci řešit tuto problematiku. Například zelenější produkce, včetně závazků z Paříže, zahrnutých do našich budoucích obchodních dohod, ale můžeme zajít ještě dál, mít nové obchodní nástroje, když to bude zapotřebí. A v rámci tohoto prismatu je tu také uhlíkový eh, mechanismus pro adaptaci a také nuancovat takovou tu novou vizi obchodu, mít nové páky, tak aby byl přínosnější pro udržitelnější svět a v rámci udržitelného rozvoje, co může evropská politik, eh, obchodní politika udělat? Zavádět multilaterální normy nejen v oblasti životního prostředí, ale také eh, pracovních práv, lidských práv a podobně. A obdobně je to také ve, mezi vztahy eh, vůči průmyslové politice a obchodu. Budou tu nové návrhy komise v nadcházejících týdnech. Také tedy to propojení mezi obchodem, bezpečnosti a novými technologiemi. Toto je oblast, která se obrovsky rozvíjí a je důležité tady postupovat otevřeně multilateralisticky a vzájemně výhodně. A pak další věc, které musíme věnovat pozornost a zajistit eh, také eh, velký pokrok, jsou mezinárodní tendry. Ano, my se snažíme o velice otevřený obchodní trh, ale není to reciproční, proto musíme zajistit tady tyto vzájemné výhody globálně. A dále se snažíme také efektivně využívat ty obchodní obrané nástroje, prosazujeme eh, to prosazovací nařízení a pokud bude zapotřeby jiné nástroje. Není to jenom v kontextu vůči Spojenému království, eh, Spojeným státům a Číně, ale také Spojenému království. Dále v rámci mandátu jsme otevřeli žádosti pro toho nového eh, prosazovacího obchodního úředníka. To bude vysoký úředník v rámci DG Trade na úrovni generálního ředitele. Eh, bude to mít tedy řádnou strukturu, bude mít své zaměstnance. Jeho hlavním úkolem bude odstraňovat obchodní bariéry, zajistit, aby naši obchodní partneři uplatňovali stejná pravidla, splnili stejné závazky, také obhajova, budou tu také obchodní obrané nástroje a, a samozřejmě bude zodpovědný vůči e, vašemu výboru a členským státům. A, a navíc také prostor, kam se obracet v rámci stížnosti, e, taková e, prostě zodpovědný člověk a budeme mít také politický dokument ohledně tohoto tématu, bude zveřejněn v nadcházejících týdnech, zřejmě tedy eh, se to bude také týkat vás a budete o tom eh, informováni. To znamená, v rámci tohoto ducha otevřenosti a vzájemnému naslouchání si přejeme budovat tyto nové vztahy, přejeme si být eh, celosvětově tou nejotevřenější, tím nejotevřenějším veřejným orgánem, transparentním. To už ostatně začala komisařka Malstrémová. Dokumenty jsou zveřejňovány pravidelně, snažíme se, aby veřejně dostupné byly veškeré dokumenty a bylo to velice přínosné, hlavně pro budování větší míry důvěry. A o to tu právě jde, aby lidé věděli, jaké jsou plány a doufám, že to tak bude pokračovat i nadále. Proto jsem včera také ohlásil soubor nových iniciativ. Komise bude zveřejňovat rozhodnutí na žádost členských států o ještě nedokončených bilaterálních probíhajících dohodách a také informace o veřejné spotřebě a také jsem navrhl ostatním komisařům zveřejňování dalších dokumentů jako další vyjednávané směrnice o podstatných obchodních ustanoveních, také doporučení pro směrnice, pro obchodní eh, podmínky, ale to si myslím, že bude takový dobrý postup. Také jsem navrhl rozšíření možnosti reporting, reportingu do jednotlivých výborů i o těch obsáhlejších dohodách. To by všechno mělo eh, právě posílit tu míru zodpovědnosti a transparentnosti, také co se týče těch zásadních obraných obchodních postupů. Samozřejmě tedy máme tu záznamy, tak proč je eh, také nezveřejnit. Ale samozřejmě občas musí být některá jednání zůstat důvěrná a nejsou zveřejňována, to je pochopitelné. Musíme se také eh, ochraňovat před neférovou konkurenci a podobným postupům. Pokud budou dokumenty ve veřejném zájmu, tak samozřejmě budou řádně zveře- transparentně zveřejňovány. Takže to je několik takových hlavních myšlenek, které jsem již předeslal. Myslím si, že eh, transparentnost není eh, maximum, musíme otevřeně hovořit s lidmi. Eh, nové studie nám ukázaly, že lidé podporují Evropu, ale že mají obavy a mají strach a musíme na to umět reagovat. Naší zodpovědností je právě toto objasňovat, provádět tento občanský dialog a já si velice cením aktivní zapojení Evropského parlamentu v této věci. Oceňuji vaše připravené nástroje, různá videa, brožurky a podobně. Jste aktivní institucí. Musíme ukázat, jaká je hodnota naší obchodní politiky. Takže, pane předsedo, tohle je stručně řečeno vše a těším se na vaše otázky. Commissioner? Výborně, pane komisaři. Eh, transparentnost, dobrá zpráva, děkuji. A jsem přesvědčen, že transparentnost je zásadní právě pro stavení podporu obchodní politiky. Za prvé dám slovo politickým skupinám Každá bude mít čtyři minuty. EPP jako první pan Varborn. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři Hogané, že jste přišel dnes na zasedání výboru. Moje otázky se týkají vyjednávání o elektronickém obchodu v rámci VTO. Za prvé, můžete nám říci aktuálně, jak e, proběhlo to kolo minulý týden, jakého pokroku bylo dosaženo a co teď komise dělá a e, jak dělíte čas mezi tedy tu ministerskou konferenci a další a kdybyste mohl říct něco o tom, zdali ten výsledek z minulého týdne nám e, již něco napovídá o e, vývoji v příštím kole vyjednávání, pro, že tam jde o bez, počítačovou bezpečnost, eh, toky dat eh, a za druhé, vidíte zde nějakou paralelu mezi tím aktem digitálních služeb a vyjednávání ve VTO o elektronickém obchodování a jak spolupracujete s dalšími komisaři? Děkuji. Děkuji za SAD Katrin van Bremt. Děkuji, pane komisaři, děkuji, že jste přišel. Protože výměna názora, názorů a e, poznání vašich priorit je pro výbor INTA velice důležité. Já bych chtěla nastínit toto. A to se týká e, prosazování práva e, souhlasu a možné případné budoucí dohody o volném obchodu. Tento týden v Nizozemsku se hodně mluví o odsouhlasení smlouvy CETA. E, tady vím, že vy jste napsal dlouhý dopis nizozemské vládě a parlamentu. A co je důležité pro budoucnost? Za prvé, a to, je, to se týká samého jádra debaty, otázka ochrany investic. Nyní z ISDS k ICS, jak je to tedy se smlouvou CETA. V Nizozemsku a v dalších státech tam panují velké obavy, jak bude ICS fungovat. Vy říkáte v tom dopise, že by to mělo být transparentní, by to být tedy soudy s kvalifikovanými soudci, transparentní řízení, Eh, které bude mít k dispozici i občanská společnost. To je důležité. Takže bych ráda, kdybyste mohl to vysvětlit. A za druhé, víte, další důležité téma, naše normy. Vše, co se týká například hovězího a tedy mm, z hormony, eh, maso eh, s obsahem hormonů či pesticidy. Jak pesticidy? I když zakázány nebo částečně zakázány v EU, tak jak se k nám pak dostanou ze zbytku světa? To se dostanou na naše trhy a nerespektuje to naše normy, vše, co se týká klimatu také. Může, v tom dopise také se k tomu vyjadřujete, jak je důležité, aby tyto kapitoly byly eh, vymahatelné a aby zde byly sankce. Je na čase, abychom šli tímto směrem, protože jinak to bude problematické pro budoucí smlouvy volného obchodu. V tom dopise také říkáte, že jste k tomu vstřícný. To se týká vymahatelnosti TSD. Takže vy chcete změny v politice ano, musíme začít diskutovat v tomto roce, jak ty kapitoly TSD budou vymahatelnější a případně navázané na sankce. Karin Karlsburg za Renew, děkuji. Právě jsme přijali smlouvu s Větnamem, tedy drtivou většinou v parlamentu. A myslím si, že to zde e, jasně jsme tím e, hlasovali pro volný obchod a udržitelný obchod. To nás těší. Myslím si, že se nám podařilo ochránit e, mm, různé věci před hlasováním a většina v parlamentu ukázala, že chceme být globálním aktérem v obchodě. A teď nás čeká hodně práce musíme eh, monitorovat tuto smlouvu a moje otázka, jak vidíte roli eh, toho nového eh, představitele pro vymáhání práva. Druhá otázka. Čína. Nedávno čínský velvyslanec ve Švédsku pohrozil, že Čína na, uvalí restrikce na Švédsko eh, pro, pro hm, Kim In Hai byl eh, zatčen čínskými orgány bez eh, soudu odsouzen na čtyři roky, jde o švédského vydavatele, takže to je právně se to jeví jako nemožné, ale ráda bych slyšela, co si myslíte o tom, co se stalo podle vašeho názoru a jak my v Evropské unii bychom mohli se postavit takovýmto hrozbám ve světě. To je zcela nepřijatelné. A třetí otázka, velice zajímavá, spojená se zelenou dohodou. To je ten mechanismus Carbon Border Adjustment, to je ta nová metoda eh, boje proti změnám klimatu. Chtěla bych vědět, stali již jste měli možnost o tom diskutovat s jinými státy či regiony a mm, máte nějaké indicie, jaké jsou globálně ve světě podobné nějaké jiné iniciativy, eh, například Kanada, tedy eh, abychom našli partnery pokud jde o globální, náš globální boj proti změnám klimatu. Děkuji a za ID pan Žuven. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. A radši přejdu do francouzštiny. Já mám dvě otázky. První je zcela globální, ale i osobní. Je to otázka, která je určena panu komisaři. Nebojíte se, že brzy budete sám? Já nedávno jsem mluvil se zástupci jedné velké azijské mocnosti a my jsme si udělali takovou kalkulaci. Dnes jsou to asi dvě třetiny uh, a 80 populace, které patří do e, zemí, které brání národní zájmy a e, pro ně mezinárodní obchod je cestou, jak prosazovat své národní zájmy. Neříkám, že jsou protekcionářské, ale jsou realistické. Hájí národní zájmy. A řada z nich nemá vůbec zájem o multilateralismus. Tedy z toho moje otázka. V okamžiku, kdy všude v Evropě teď obyvatelé nejsou moc pro ty smlouvy volného obchodu. Kdy všude v Evropě, a já myslím, že za to může i švéd, ta čínská epidemie, zde eh, k, k tomu se připojují environmentální sanitární rizika a občané si myslí, že by bylo lepší relokalizovat aktivity sem na naše území, do našich států. Jednoduchá otázka jak, kdo jsou vaši spojenci? Necítíte se sám? Kdo vůbec má také zájem na renovaci Světové organizace obchodu, aby fungovaly multilaterální dohody? Teď taková provoznější otázka, kterou kladu jako francouz. Před chvílí jsem se dozvěděl, že, eh, že eh, na salonu zemědělství bude zúčastněn jeden velký představitel letecké společnosti, aby tam vyjádřil tedy tu solidaritu kvůli těm sankcím, se, eh, kterou uvalili američané. Američané si to dobře vypočítali, aby mohli rozdělit a dát do opozice evropské státy a aby mohli postihnout eh, třeba leteckou dopravu, zemědělství, aby postavili tedy tyto sektory do opozice. Hmm. Moje otázka je konkrétní. Jaké řešení přijmete, abyste mohli tedy eh, vyhnout se tomu, že, eh, že evropské národy se postaví proti sobě i jednotlivé sektory se postaví proti sobě? Děkuji. A kolegyně Haudala za zelené. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já si myslím, že vy jste tady nám řekl dobré zprávy na adresu transparentnosti, to ráda slyším, že chcete posilovat eh, i politiku vašich předchůdců, že jste například otevřený eh, i eh, tomu, že budete zveřejňovat veřejnosti vyjednávací mandáty. A teď je Green Deal, taková vlajková loď komise. No, podle mého mm, moc se tam nevyjadřuje k zelené politice a k, k zahraničnímu obchodu. A jak tedy naši obchodní politiku také zreformovat, aby byla v souladu se pařížskou dohodou a jimi požadavky? A jak zajistíte, že do budoucna eh, eh, budeme, budeme i Eh, vyjednávat eh, eh, s těmi státy, pro které také je ta mm, pařížská dohoda závazná. Potom v vašem pracovním programu komise také i plánujete sdělení, které se týkají mezinárodní politiky EU a investiční politiky a mm, Vidíte i toto takovou jako příležitost propojit naši průmyslovou strategii tedy s Evropskou zelenou dohodou? aby i ta zelená dohoda měla tu dimenzi mezinárodního obchodu. Myslím si, že by bylo dobré provést si due diligence, abychom zjistili, jak je to s energetickou náročností a podobně. Děkuji. Thanks a lot. And for the ECR Děkuji. Za EKR pan Buržoa. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za vaše expoze. Tady mohu říci, že sdílíme vaše ambice týkající se eh, svobodného a férového obchodu, zejména v těchto dobách, dobách nestabilních. Souhlasím, že je třeba upravit jakýkoliv obchod pravidly a multilateralismus musí být zachráněn. Což mě vede k mé první otázce týkající VTO. Velice lituji postoje USA ale i když si nepřejeme jejich přístup, tak v určitých bodech s nimi nelze nesouhlasit, například nestrannost soudců či náklady spojené. Ono bohužel je výsledkem těch pravidel, které už možná nejsou způsobilé pro naši moderní dobu, elektronické obchodování a tak dále. Jak vidíte vyhlídky, jakékoliv dohody, abychom mohli tuto multilaterální organizaci řádně obnovit. A zdá jsou jakékoliv cestičky k tomu nalézt eh, řešení. A pak druhá otázka. Dohoda s USA, Čínou a Indií. To, když tedy není, z té komise geopolitická, což nám bylo sděleno, by měly být ty největší priority. Jaké tam jsou vaše výhledy a priority? U Číny tam nám musí být jasné, že chceme eh, být rovnoprávní, reciproční a že musíme skoncovat s těmi technologickými transfery. a rovněž i čínské státní pomoc přece nesmí mít místo, abychom mohli obchodovat férově. U Indie tam jsem zaznamenal váš skepticismus. Skutečně se domníváte, že je možné dospět k dohodě, při nejmenším omezené týkající se volného obchodu, anebo při nejmenším dohodě o ochraně investic. Když máme 22 členských států, tak ono v podstatě v praxi ty investice schráněné nejsou vůbec. Nebylo by tedy možné alespoň nalézt nějakého společného jmenovatele a já jsem pevně přesvědčen, že by eh, v tom smyslu ISIS eh, mělo fungovat. ICS. Eh, když tedy jsme svědky toho, že s Větnamem se něco povedlo, s Kandou se něco povedlo, dalo by se ICS jaksi rozšířit aby bylo univerzálnější, abychom měli nezávislé tedy soudce, na něž bychom se mohli eh, spolehnout mm, a abychom se nemuseli utíkat k těm místním soudům, u nichž eh, dost toho nevíme. Zda tedy eh, ten multilaterální systém řešení soudních sporů mohl fungovat. Helmut Scholz za GUE. Děkuji, pane komisaři, za jasná slova týkající se transparentnosti. Já vás mohu ujistit, že jménem naší skupiny tam vám mohu přislíbit pomoc a lidé Ehm, vysvětlování lidem, proč se určité obchodní dohody dojednávají a kam by se obchodní politika měla ubírat, ubírat v 21. století. A to mě vede k první otázce. Týká se to USA a tam se v médiích píše, že se snažíte USA nabídnout kompromis a rušit určité bariéry, překážky v zemědělství například, tak, aby se podařilo dosáhnout nulových tarifů v průmyslovém zboží a mm, v tom rybolovi. A že už si vyměňujete dopisy z USA, Myslíte si, že to váš mandát skutečně pokrývá? Je to pravda? A jak byste to vyhodnotil? vědomím, že je to kritická záležitost, když víme, jak na tom jsme v Evropě, v leteckém průmyslu, eh, v motorových vozidlech a těch ocelárnách. Druhá otázka se rovněž týká Číny. Čína, to si nebude nikdo zastírat v této místnosti, je obrovskou mm, výzvou. A když zvažujeme kritéria pro obchodní e, vztahy s Čínou, tak e, na jedné straně máme to 1,4 miliardu lidí, která spotřebovává, ale na druhé straně se musíme zamyslet nad tím, co to znamená pro naši planetu a jak e, na to budeme pohlížet v kontextu kritérií. Tedy otázka zní, vidíte výhledově na zářijovém samitu v Lipsku nějakou možnost dosažení dohody a bude se to zakládat na standardech eh, MOP, tak jako se nám to povedlo u Větnamu? A pak ještě otázka, to už taky zde zaznělo. Do jaké míry jsme schopni pozitivně reagovat na výzvu udržitelného rozvoje a těch 17 cílů tisíciletí by mělo se odrážet všude, i ve spolupráci s jinými zeměmi, i v našem vnitrostátním obchodu. Nemělo by se položit více důraz u uzavírání či vyjednávání těch dohod na oběhovou ekonomiku a neměli bychom trvat na tom, že musí být uplatňována, pak bychom se přesvědčili, kde ten obchod stojí za to a jak ty země, s nimiž něco podepisujeme, se v tom mezinárodním obchodu chovají. Děkuji, pane komisaři, ještě z mé strany závěrem prvního kola. Bod číslo 3 vašeho domácího úkolu se týká otázky té povinné péče v těch dodavatelských řetězcích. Máme legislativní zprávu, která brzy bude předložena a jak Evropský parlament, tak i Rada reflektují tuto otázku. Jak legislativním způsobem posílit eh, tu povinnou péči, která by měla být častěji používána. Máte k tomu nějaké nápady? Jak to v těch dotavatelských řetězích zapojit? První kolečko, máte slovo na odpovědi. Děkuji u elektronického obchodování pan Warborn ví, že se to vyvíjí. My jsme v Evropské komisi opublikovali strategii a ta bude informativní. Ta rovněž pomůže v tom profilování mm, přístupu k elektronickému obchodování i na půdě VTO. My chápeme, že Evropa chce být svébytná, ale zároveň je tam otázka bezpečnosti a i datové ochrany. Na druhé straně si musíme uvědomit, že máme ještě obrovské množství i průmyslových dat, která zatím nejsou sbírána, zhromažďována a to je příležitost pro firmy i pro občany. Na půdě VTO jsme přišli s určitými návrhy, například usnadňování transakcí online, právní eh, garance, právní záruky při podepisování smluv online, zvyšování důvěry spotřebitelů v prostředí při nákupech na internetu. Tam často občané neví, kdy se objeví nějaké obtíže. Víme, jak to vypadá s panem Facebookem takzvaným a tam to rozhodně nepřispělo k těm obavám, když musel i pan Facebook přiznat, že to u něho není všechno košer. Pak eh, elektronické přenosy, tam chceme zakázat celní poplatky, když například někdo chce stáhnout video, hudbu či eh, software, pak eh, transfery těch zdrojových kódů to je několik příkladů našich cílů, kromě jiných. Ve všem tomto vyjednávání pokračujeme a pokrok je zaznamenatelný z USA. Tam jsme možná blíže k ním než v ostatních oblastech. Chceme ale jak to vyjednávací pole, aby bylo rovné, chceme mít důvěru spotřebitelů a nechceme, aby byla EU poškozena například otázkou lokalizace dat. Tam musíme se vážně pustit do vyjednávání se Spojeným královstvím, aby se z toho nestal problém. Teda, chceme mít vše pod kontrolou do konce června a pokud ne, pod kontrolou, tak alespoň konsolidovaný text a to už bude základní, zásadní krok kupředu, tak aby se to do konce roku s tím elektronickým obchodováním jak si dotáhlo do konce, ale nevíme, jak budou rychle pokračovat ostatní. Ty dokumenty, které už jsou, dnes zveřejněny, tak ty budou mít vliv na ten právní akt o digitálních službách. Tam víme, že je zpravodajem pan Breton a, a bude to snad i pomáhat v těch v tom vyjednávání, které určitě bude nabírat na rychlosti. Katlin, vy máte pravdu v tom, jak to vypadá v Nizozemsku a že tam dochází i k dezinformování nemusíme nic změnit. Někdy, někdy stačí, že vše vyjasníme. No a to často komise musí k tomu přistoupit, protože lidé si něco přečtou nebo jenom částečně a vyvodí z toho špatné závěry. Já musím říci, že vítám, k čemu došlo tento týden. Ono se čekalo, že se v Nizozemsku to bude projevovat s obtížemi, ale sice těsnou většinou, tak, tak se to přesto schválo, ale to je v Nizozemsku obvyklé, že ta hlasování vždy procházejí pouze těsně. A to je obrovské uspokojení, protože Nizozemsko vždy bylo přístupno a otevřené mezinárodnímu obchodu a je to takový šampion v tom vývozu 100 60 miliard eur za rok 2018, 30% nárůst eh, v porovnání s obdobím před pěti lety. To je skutečný lídr v obchodu a i v udržitelném obchodu. A to si mnozí, neli všichni, uvědomí. Pak eh, kanadský systém ve porovnání s, tedy ve vztahu k ICS jak na to chceme jít v kontextu té dohody s Kanadou. Nyní to testujeme. Jak to bude fungovat? Zda to bude v pořádku a já se i sejdu s kanadskými protěžky, abych se dokázal ponobřit do podrobností, aby i zde to bylo strukturované a aby tomu občané porozuměli. Sdílím tedy vaše principy v těch záležitostech. No a pak pesticidy, to jste rovněž zmínila. Jak se můžou dostat na náš trh z určitých zemí? Je to otázka, kterou bereme rozhodně velice vážně, ale buď tedy budeme mít eh, přístup založený na vědních poznatcích, nebo ne. Vím, že na to jsou různé náhledy, ale v zemědělcům musíme nabízet alternativní záležitost, pokud jim něco odebereme. A pak se můžeme hádat o to, jak ta věda o tom hovoří. A když nyní teď máme tu strategii od zemědělského statku až na stůl, tak tam musíme mít politiky, které těm zemědělcům ji umožní realizovat. A s tím přijdeme v blízké budoucnosti. Bezpečnost pro spotřebitele. Z pohledu, I z pohledu pesticidů to bude něco, co nás bude vést. A vědní výstupy. Máme vyjednávání a to se týká vajec, tam jsme si vyžádali vyjasnění a ověření, totiž způsob výroby produktu. A uvidíme, zda se to bude týkat i jiných kategorií výrobku. Nechci tady eh, nějak odebírat možnost kolegovi Kirakitesovi, aby se k tomu vyjádřil. My máme většinou potraviny eh, prosté rezidují pesticidů, případně jsou na bezpečné úrovni. No a nyní se můžeme zamyslet nad tím, zda jít dál. Většina z nás by si to přála, ale zda je to možné. A nyní ani v této sněmovně nemáme jednomyslnost týkající se toho, zda ty sankce zabudovat do toho systému. Pokud je tam skutečně od samého začátku zabudujeme, tak s určitými stranami se nedopracujeme vůbec. Žádné dohody. Možná si to někdo i přeje. Je to ve vašich rukou. Záleží, co chcete, aby se událo do budoucna. Jak by to mělo dopadnout? Když se podíváte na pařížskou dohodu, obezřetnostní princip, sankce, vše to něco stojí. Takže si to musíme jasně říci. Samozřejmě, že nelze připustit, aby někdo mohl porušovat pravidla bez ničeho, ale je to velká otázka, jak na to. A pak další principy určitě zveřejníme tu peer review a rovněž bychom rádi posílili tuto cestu, aby byla smysluplnější, ale zároveň chceme, aby to, co si nalajnujeme, i fungovalo. Naše studie hovoří o tom, že malé a střední podniky z těch výhod, když my uzavřeme nějakou dohodu třeba o volném obchodu, mají pak pouze 25 jakým způsobem můžeme ty dohody, případně ty doprovodné nástroje učinit užitečnějšími pro malé a střední podniky, no to bych rád věděl. Pokud někdo by měl něco podnětného, tak to tam rád zabuduju. A e, zda se na ně chceme zaměřit, a pokud budeme mít i dostatečné lidské zdroje na to, aby se tomu dokonce i jeden člověk mohl věnovat, tak o to lépe. Rovněž musíme umět lépe komunikovat, jaké jsou ty konkrétní výhody všem zainteresovaným stranám. A tam musíme být důslední. Nevěděl jsem, že Číňané hrozili Švédsku. Pokud tedy o tom obdržím podrobnosti, tak se tím rád budu zabývat. A pak ten mechanismus přizpůsobování uh, na hranicích. Nechci tam použít slovo daň. Ono ten akronym, ta zkratka už i tak mnohé napovídá. My chceme, abychom um, nepodněcovali znečišování životního prostředí, ale zároveň nechceme to činit na úkor konkurenceschopnosti. Já nevím. Myslím si, že ten návrh se neobjeví před půlkou příštího roku. Nechceme poškodit eh, jakoby náhodou ten náš průmysl na druhé straně. Nechceme ani zvyšovat cenu uhlíku. Ten evropský, ta Evropská zelená dohoda nám tam pomáhá v tom navození toho mechanismu. A i obchodování povolenkami, zda jej necháme, zda jej trochu přetvoříme. No každopádně dopadová studie určitě bude dobrý první krok a pokud se to někoho týká, tak já se s ním rád sejdu ještě před koncem tohoto roku. Já nemám pocit jako komisař pro obchod, že bych byl takový nějaký sam, sám samotinký. Mám přece své protějšky ve všech členských státech a snažím se mm, nejít do toho bezhlavě, pokračovat eh, pomalu a jistě. Máme eh, i mechanismus, kde se vždy snažíme přesvědčit, že cokoliv děláme, tak to nepoškodí evropské hráče. A ta fráze level playing field, ta je takovým motem, které skloněme ve všech pádech. Chceme ho tedy dosáhnout, chceme těch rovných podmínek dosáhnout, ať už v oblasti práv zaměstnanců, životního prostředí, standardů pro potraviny, ale i obchodu a e, asi vás příjemně překvapí, že mám značnou podporu ve VTO. Máme 16 členských států například, které se zatím upsali tomu mm, prozatímnímu arbitrážnímu systému, když tedy skolabovalo mm, to odvolací, ten odvolací orgán se hroutí. No a brzy se scházíme v Ženevě a já se navíc budu účastnit i otavské skupiny. To bude koncem března toho zasedání. A pak na OECD v květnu to rovněž budeme mít jako téma a budeme se snažit té věci pokročit. A tak, aby v červnu Salhanu eh, se k něčemu dospělo. A pak americké tarify jako dopad případu Airbus. Airbus, jak víte, je francouzská firma, ale má své satelity v mnohých členských státech a pak je 22 členských států, na které ty tarify dopadnou. To je výsledkem posledního rozhodnutí mm, VTO. My tedy Airbusu pomáháme, není to naopak kvůli Airbusu vůbec ten spor vznikl. Já jsem navštívil eh, USA a čekám, že se nějak urovná otázka Airbus Boeing. Já doufám, že i v Boeingu vyhrajeme, ale USA doufají, že ty eh, sankce nebudou tak velké, jako VTO uložil Evropě o Airbusu. No já bych to raději měl eh, jako smír vyjednané z USA přímo. Každopádně chceme, aby ty tarify zmizely, při nejmenším byly sníženy. Vím, že v pátek média zatajovala dech, že najednou ty tarify rapidně a překotně vzrostou a že ještě budou, bude pokryto více výrobků. A k tomu nedošlo. To vítám. Vítám tuto známku ze strany USA, která se pomalinku jeví za posledních 40 dnů, že přece jen jsou rozumné, doufám, že nejsem žádná naivka a myslím to vážně, že nyní máme ta vrátka, aby se s tím něco udělalo konstruktivním způsobem. A nyní, co čekám? Když jsme čekali, že ta vína eh, prodraží ty tarify, tak se toho vína mnohem více vyvezlo. Takže z toho pak vidíte, že listopad prosinec znamenal velký pokles vývozu vína, ale ono to bylo tím, že v září říjnu se ho vyvezlo o to víc. Celkový, celkový průměr, já vám to pak ještě dám slovo i, ale statistiky hovoří, že 1% je tam rozdíl za celý rok 2019. Hmm. A to je to nárůst ono Francie tvrdí, že to celé se zhroutilo, ten export, ale není to pravda. Tak, zelená dohoda a pařížská dohoda obecně. Pařížská umluva. Jak víme, chceme mít univerzální obchodní dohody, v níž vždycky bude fungovat, figurovat i e, ta pařížská umluva. Ano, má to smysl, ale my chceme, abychom uvažovali komplexně. Ono totiž ta, ten zelený úděl se bude týkat úplně všeho, včetně průmyslové strategie, digitální strategie. Všichni budou muset dodržovat určité principy a držet se určitého typu opatření. Tady už u tom VTO, ta jsem se už tomu vyjádřil. Pro nás jako EU je tím DNA multilateralismus založený na pravidlech a rádi bychom se přímo sešli s USA, aby nám řekli, co je trápí nejvíc. No a nyní máme problémy, už vznikl v úterý, byl zveřejněn dokument se seznamem problému, co je špatně s tím odvácím orgánem. No a já to sdílím některé ty argumenty ze strany USA, že to musí být účinnější, funkčnější a tak dále. Ale máme 164 zemí, takže tam na čemkoliv se dohodnout bude těžké natož na eh, tomto ožávém problému, ale jsem optimista. Nyní z Indii. Tam nevidím, že by se v nejbližší budoucnosti kdokoliv sliboval, že se z Indii dosáhne jakékoliv dohody o volném obchodu. Tam byly pádné důvody pro to, že se zastavilo vyjednávání v roce 2013, ale dohoda o ochraně investic, tam jsme ochotni se do toho pustit, pokud nám někdo dá pádný důvod, proč do toho jít. Zvážíme to. A jak už jsem Kathleen van Brent rovněž uh, řekl, že ten systém ICS, ten je poměrně nedrahý, férový a univerzálně použitelný, tak to není špatné. A nyní eh, návrhy týkající USA jsou v rámci našeho mandatu. Rozhodně ji nepřekračujeme, ale nevěřte všemu, se doč- co se dočtete v novinách. Ono totiž eh, máme omezené možnosti toho, co nabídnout a co akceptovat, když chceme eh, nějaký díl. A tam už máme takové staré známé požadavky ze strany USA, například změna právního rámce ze strany určitých senátorů. Ale my neustoupíme, nezměníme naše standardy, takže nebojte se a náš mandát je omezený a rozhodně se pohybujeme eh, v těch mantinelech, které nám jsou vyhrazeny. No a zdá se toho všeho s Čínou podaří dosáhnout do Lipska do září. Nevím, zda bych měl být optimista. Teď, když máme koronavirus, tak se celá řada zasedání zrušila a ta byla klíčová. Pokud bychom ten díl chtěli mít do září, tak by vše muselo už být víceméně na stole do července. Přesto však i s Čínou pokračujeme ku předu ale ta klíčová záležitost těch průmyslových eh, jakby sponsoringu a státní pomoci v Číně, no tak ta ještě je velkým kámenem úrazu. Neříkám, že jsme ale nepokročili v jiných záležitostech. Rád bych integroval ty milenijní cíle do všeho, čím se zabýváme, využijeme každé příležitosti, když budeme mít partnery, kteří na to přistoupí. A pak to začlenění eh, té povinné péče. Ano, paní eh, komisařka hovořila i o té udržitelnosti a DG Just právě jsou ve finálním stádiu dvou analýz týkající se požadavku na povinnou péči. A ta studie týkající se konkrétně dodavatelských řetězců v nejbližších dvou týdnech a pak v dubnu ta korporátní odpovědnost, tam se dozvíte víc. Děkuji. Děkuji. Vrátíme se k tomu. Nyní tedy nastává druhé kolo a mám 19 žádostí o slovo. A to znamená minutu a půl pro každého přesně. To znamená, opravdu se vyjadřujte stručně. Ima, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za velice jasný výklad. Já se soustředím na několik otázek. Vy jste zmínil nezbytnou koordinaci mezi obchodní politikou a průmyslovou politikou a já bych ráda věděla, jak bude probíhat koordinace, do jaké míry se budou moci vzájemně posilovat obě tyto stránky, aby se vylepšila konkurence, konkurenční schopnost EU. Ohledně zemědělství to, tuto problematiku znáte velice dobře a jak víte, jedna z těch stížností je nedostatečná reciprocita s třetími zeměmi, že neplní stejné požadavky ve fitosanitární oblasti. My určitě vyžadujeme určité fitosanitární normy, oni je neplní. Určitě existuje nějaká míra reciprocity, mm, pak jsou tu preferenční přístupy na náš trh, ale eh, je nutné tedy vědět v této věci, zda je možné něco učinit, nějaký postup. A co se týče přispění k plnění udržitelného rozvoje, systém všeobecných preferencí a propojení na lidská práva. Mne znepokojuje ta doba, délka, prodlev, kdy se stanovuje určitá lhůta, jak si to mezi doby, než tato lhůta, kdy preference končí, skončí. Paní Kavatiny. Um, pane komisaři, vítám vás mezi námi. Je to výtečné, že máme příležitost strukturovaného dialogu, abychom mohli reagovat na to, co jste řekl. Takže v první řadě oceňuji tedy i my kolegové to, jak proběhlo to jednání včera. Bylo to jednoznačné a určitě pokud tady způsobilo něco, nějakou diskuzi zahájilo, tak v Nizozemsku samozřejmě ta dohoda je velice kritizována. Zřejmě je to nějaký komunikační problém, takže kdybyste o tom mohl hovořit. A pak těm kapitolám TST, um, my se samozřejmě tady um, jsme o tom jednali, že to budou určité kapitoly, už jsme o tom rozhodli v prosinci, a budete tedy implementovat tento požadavek parlamentu, no a pak eh, vy jste to zmínil a my, jsme, my to oceňujeme, že klima tady bude důležitou součástí budoucích obchodních dohod, takže můžete objasnit, jaké ty budoucí obchodní dohody budou. Jsou to ty, které, o kterých již jednáme, ale nejsou dokončeny, protože eh, je tu tolik ještě nedokončených obchodních dohod. Takže co se týče Austrálie, a Nového Zélandu. A pak ještě k té otázce pesticidů, to tady už zaznělo ze strany kolegů. Ehm, byly tu ty požadavky ze strany občanské společnosti, ale to prokazuje, že celá řada eh, zemí, Brazílie, Kanada a tak dále, vynakládají nátlak na vás, abyste zmínil ty míry hodnot těch pesticidů. Týká se to tedy i toho obchodního jednání třeba vůči Spojeným státům nebudou žádné ústupky, nebo jak to bude? Děkuji, paní Rafael. Děkuji, pane předsedo, a budu hovořit nizozemsky. Pane komisaři, my bychom rádi eh, viděli vaši přítomnost v našem výboru častěji, ale rozhodně i, i tak je to příjemné budoucnost mezinárodního obchodu je nejistá, takže uvidíme, jak to bude s tou výzvou, tedy co můžeme v rámci těch budoucích dohod nabídnout našim občanům. To je poměrně dobrá výzva. Včera holandská dolní komora hlasovala v parlamentu o CETě těsnou většinou. To prošlo díky této většině, ale na neštěstí tedy bude nejistá té zda ta horní komora nizozemského parlamentu tu dohodu schválí. Takže bych chtěla vědět, jaké aktivity vy podniknete v případě, že se jeden členský stát se vyjádří proti ratifikaci dohody, jako je CETA, a jaké pak to bude mít dopady na konkrétní dohodu. A pak by mě také zajímalo, jak vy vzhledem k tomuto nahlížíte na budoucnost evropské obchodní politiky jako takové, protože, jak už jsem předeslala, v současnosti máme před sebou takovou tu relativně pěknou výzvu, tedy zjistit, jak mezinárodní obchod označit jakožto nástroj pro zlepšení situace ve světě. A pak poslední věc, je tedy ten, to propojení genderového s obchodem. Jak víte, tedy to gender, ty genderová ustanovení se mají objevit v těch obchodních dohodách. Paní Ticiane. Děkuji, vítám vás, pane komisaři, a budu hovořit italsky. Já bych chtěla se trochu zaměřit na Spojené státy což je velký problém pro řadu subjektů, je třeba i utlumit tu obchodní agresivitu. Ale chtěla bych znát eh, takové detaily, jak splnit tento cíl, protože i řada lidí jako já mají problém s bezpečností potravin, takže já se ptám, pesticidy, vy jste, se o tom se hodně hovoří. Já bych se chtěla zeptat, zdali eh, kromě těch eh, pesticidů, eh, tak zdali jak je to například s těmi produkty, látkami, kterými se omývá maso. A druhá otázka se týká konkrétní věci. Komise hodlá využít mandát eh, pro conformity assessment, abychom zajistili určité standardy bezpečnosti potravin v EU, e které pro Spojené státy jsou údajně tarifními překážkami. Já se ptám tedy komise, zdali vyhodnocujete spolu s EFSA možnost eh, vytvořit eh, nebo odsouhlasit pardon, nové, nové geneticky modifikované eh, organismy a eh, u některých eh, specifických tedy komodit, které pocházejí ze Spojených států. Děkuji, Emmanuel Morel. Euh, Děkuji, pane komisaři. Vy jste řekl, že hm, obchod je nástroj pro udržitelný svět. Jste si o tom jistý? Jste si tím jistý? Dnes dopoledne jsme se zabývali obchodní politikou EU a hm, Mm, i smlouvami, které vedou ke zvyšování obchodu. A já se ptám, jak je to s udržitelným rozvojem a sociálními právy, protože ty nefigurují v těchto již přijatých dohodách, ani v těch budoucích se nerysují. Jak chcete tedy přijmout Green Deal, hovořit, že to je klimaticky urgentní záležitost a na druhé straně eh, my uzavíráme smlouvy s těmi, kteří odlesňují na světě a jak můžeme vyjednávat s Austrálii, kde je to katastrofický stav, je to, eh, eh, takže Eh, a navíc s nimi si vyměňovat zboží, no to má obrovské přece dopady na, skle, na emise skleníkových plynů, tato do, taková doprava z druhého konce světa. A Spojené státy závěrem. Tady musíme mít jasno, dnes máme ultraagresivní politiku, kterou vede Trump. Administrativa eh, eh, se snaží o extrateritorialitu amerického práva, to znamená sankcionovat evropské podniky, podniky které by mohly pomoci Evropanům vytvořit North Stream 2. A to je přece projekt v Evropě a ne ve Spojených státech. A ty podniky by měly být penalizovány. No to znamená, my, eh, my jsme teď chtěli snad, my jsme, sám se nepodařilo TTIP eh, a teď chceme vytvořit nějaké malé TTIP a dostat to sem spad, eh, s zadními vrátky. Děkuji. Merci, monsieur le président. Pani Britmon, děkuji, pane komisaři. Já mám pár otázek Eh, ta první se týká lidských práv. Vy jste oznámili, že Kambodža se částečně hm, stahuje ze systému preferencí, eh, především eh, kritéria jako lidská práva, o těch nelze diskutovat a i přes veškerý pokrok, tak je ta situace je velice kritická a zde s vámi souhlasíme. Ale vzhledem k nedávné eh, diskusi, kterou jsme vedli eh, na adresu Větnamu, já tady vidím takové dva metry a chtěla bych slyšet, eh, jaká kritéria lidských práv komise aplikuje v případě budoucí smlouvy, obchodní smlouvy, i v rámci tedy systému preferencí, tak abychom ty státy, abychom k těm státům přistupovali stejně a mm, i mm, jaký postoj hodla přijmout ESVČ, protože e SVČ se již několikrát na trestu Větnamu vyjádřila. Jak chcete aplikovat systém Zero Tolerance Approach, co se týče práce dětí? Druhá otázka, e, genderová otázka v obchodě, protože zde Evropská komise na sebe přijala velké závazky že vezmete do úvahy otázky genderové eh, při eh, hodnocení dopadu a při uzavírání budoucích dohod. A poslední otázka. Eh, před pár měsíci v prosinci jsme přijali nařízení o taxonomii. Na jedné straně tam se definují ty Eh, udržitelné podniky, hm, zelené podniky a nemyslíte si, že ty smlouvy o ochraně investic by měly chránit pouze udržitelné investice? Děkuji. Paní Žisté? Pan... Ne, pan Andrews. Děkuji, pane předsedo. A vítejte, pane komisaři. Mé otázky se týkají vztahu mezi EU a Spojeného království, konkrétně situace v severním Irsku. Víte, že je tu tedy díky protokolu taková výjimečná situace bez precedentu, co se týče tedy jakoby vztahu s třetími zeměmi. A Otázka je, zda Severní Irsko může mít v budoucnu dohody eh, stejnými jako s třetími zeměmi a jak také eh, povzbudit třetí země, aby měly tedy ty obchodní vztahy se Severním Irskem. Otázka je, zda jste eh, přemýšleli o tom, jak tedy ochránit maximální možné míře zájmy Severního Irska a k budoucím tedy okolnostem ekonomickým. Tady je důležité situace jako zachování mírsku Evropského soudního dvora, aplikace příslušného protokolu, uplatňování příslušných fondů a také trh s elektřinou v Irsku. Ty mechanismy mohou být použity, ale když ne všechny eh, členské státky budou eh, eh, ratifikovat příslušné dohody do konce prosince tohoto roku, tak jaký mechanismus se navrhne, aby se nepřerušila plynulost obchodu k tomuto datu, pan, paní Šadmose? Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě otázku také s obchodním jednáním se Spojeným královstvím. Jsme obdrželi mnohé zprávy ze Spojeného království, co se týče toho, co očekávají, že obdrží z FTA. Vyslechli jsme si, že zásadní eh, z jejich stanoviska je tedy, aby měli eh, možnost stanovovat si svoji vlastní pravidla a k čemu dojde, když eh, Spojené království nebude respektovat pravidla otevřené hospodářské soutěže, tak v tom případě eh, budou znevýhodněny ve srovnání s evropskými podniky. Samozřejmě radě bychom se vyhrali takovým situacím, ale v rámci obchodních vztahů, jak se bude postupovat v takových případech, anebo Evropská komise považuje takové možné obchodní dohody realistické ve srovnání třeba s těmi, co máme s Kanadou nebo s Austrálií. A pak druhá otázka ohledně Spojených států. V Nizozemsku se říká, když dva psy eh, hádají, dají o kost, tak je dostane ten třetí. A my vidíme, že srovnání Spojené státy, Čína a jak je to dohadování, kdo bude ten třetí. Zatím probíhá otevřený dialog se spojenými státy, takže už došlo k nějakému pohybu v té věci eh, veřejných eh, tendrů, eh, samozřejmě z té strany spojených států. Děkuji, nyní pan Zahradil. Já vám děkuji a Chtěl bych poděkovat mé předřečnici, protože ona se zeptala právě na jednu z těch mých otázek, kterou jsem chtěl položit, tedy jednání mezi, budoucí jednání mezi EU a Spojené království, takže to již nemusím zmiňovat. Nicméně ještě jednu otázku ohledně Číny. Já jsem naslouchal panu Borelovi minulý týden na bezpečnostní konferenci v Mnichově, kde on řekl, že narůstá bipolarita mezi Čínou a, a Spojenými státy a my bychom neměli být tak nějak zachyceni do této pasti bipolarity. Tady jenom cituji pana Borela. Mojí otázkou je, jak toto spadá do vaší obchodní vyjednávací strategie s Čínou konkrétně, co se týče Evropské investiční dohody. Uh, a pak ve světle se stávající eh, krizi ohledně víru, protože ta atmosféra také může eh, do určité míry ovlivnit ta probíhající jednání. Děkuji, Paolo de Castro. No, děkuji, pane předsedo. Především si poděkovat panu komisaři za jeho strategii vztahu s USA, která funguje funguje. Já myslím, že hodně obav průmyslu, eh, potravinářského průmyslu a Eh, zemědělců eh, tedy se trochu uklidnili, protože zpráva je, že prozatím se nic nemění, takže doufejme, že brzy tedy budeme mít strategii v rámci VTO a že eh, zavedou se ty tarify, které potřebujeme z USA. Já se ptám na delegovaný akt s Kambodžou, který se týká porušování lidských práv v Kambodži. Na seznamu produktů v tom delegovaném aktu tam není rýže. A e, to nám dělá starosti, protože, jak víte, ta uh, safeguard clause, ta záchrana klauzule, tak ta uplyne v lednu příštího roku. E, a takže by bylo vhodné, možné v tomto delegovaném aktu, aby se deklarovalo, že pokud tržní podmínky budou pokračovat tak, jak jsou teď, tak komise bude eh, nadále pokračovat s tou eh, záchranou klauzulí, protože eh, jinak tedy nevysvětlíme nikomu, proč je to tam s tou rýží. Děkuji, pane komisaři, na velkým potěšením mít tu vás mezi námi a pokračovat v tomto dialogu. Mám několik připomínek a otázek. Připomínka ta se týče situace Um, s koronavirem a ty výhledy, které nejsou příliš pozitivní. I kolega Šulc se na to ptal. Uh, Lipsko, uh, jak to bude dál? I EPP si myslím, že to není o čase, ale o kvalitě. Takže to není o stanovování lhůt, ale o obsahu. Pak tu máme Phase One Deal se Spojenými státy a s Čínou, výbor Agri. Včera hovořilo o určitém propojení. Uh, takže jak to je to GI dohoda mezi EU a Čínou a jaké výzvy to má na tu v první fázi tady toho, této GI dohody USA a Čína? Pak jste zmínil, že VTO a pak to uh, nové, ty nové úpravy. Tady máme nějakých 16 členských států. Um, zmínili jste toto téma s vašimi čínskými partnery? Mohla by se Čína účastnit na této prozatímní dohodě? Děkuji. Děkuji, Javier Moreno. Děkuji, pane předsedo. Pěkné odpoledne všem kolegům. Chci poděkovat panu komisaři. Včera jsme obdrželi dobrou zprávu. Tady hovořím, jakožto stáli zpravodaj sněmovny k dohodě CETA. Konečně Evropský parlament, pardon, holandský parlament řekl ano ale chci vědět, jaké budou budoucí kroky. Je to důležité, protože většinou říkáme, že když se někdo nejvíce podobá Evropanovi mimo Evropu, tak je to Kanaďan, takže to je důležité, eh, tato dohoda, tato obchodní dohoda a to mm, provizorní uplatňování dohody je oboustranně přínosné. Já jsem v rámci jednání um, se setkal s nejrůznějšími orgány na nejrůznějších úrovních v Kanadě a oni říkají, že určitě je výhodnější pro nás než pro ně. Jaké jsou tedy ty další kroky, abychom mohli mít tedy tu definitivní dohodu a uplatňovat ji definitivně. A pak druhá věc, Opakuji, máme tu zákon Hale-Burton a čím dál více podniků v Evropě mm, pracuje nebo působí na Kubě, takže je důležité tady, aby se tam také obhajovaly zájmy evropských zemí. Děkuji. Já vám děkuji a paní Dalí. Děkuji, pane předsedo. Je vždycky příjemné tu eh, moci jednat s panem komisařem a naslouchat jeho komentářům ohledně transparentnosti, takže dotaz ohledně Mercosuru, to velice znepokojuje mnohé občany po celé Evropě, nejen z hlediska zemědělského, také v Irsku. Bylo to určité náznaky komise jednání o obecných ustanovení minulý týden a autorská práva a, a veřejné zakázky. Jak to vypadá, co DG Trade nebo EEAS stojí na té politické straně, nebo se se jednají i další kapitoly v rámci těchto jednání, protože již hodně měsíců to probíhá, a takže se ta jednání oživila a i které části tedy v rámci toho jednání už jsou dokončeny. Pak druhá věc, která se týká Spojených států. Ano, slyším, co říkáte, že bychom neměli věřit všemu, co čteme v novinách. To já určitě tomu nevěřím, ale uh, Samozřejmě už mnohé bylo řečeno a myslím, že vy byste měl ujistit mnohem více členy tohoto výboru, protože tu byly nějaké náznaky eh, příslušného amerického eh, ministra, jak to bude s přístupem na náš trh a pak také, že tu budou regulační bariéry znovu zhodnoceny, takže prosím, měl byste se vyjádřit. Říkáte tedy to, že to jednání pomůže k těm posílení veřejných eh, norem, k zabezpečení. A to bude tedy z mé strany nyní všechno. Kristof? Ano, Bernte, já se pokusím dodržet řečnickou dobu. Pane komisaři, děkuji vám za účast. Bilaterální investiční dohody s Tajvanem, je to nějaký pokrok? Napojíme to na jednání s Čínou? To je taková složitá, zapeklitá otázka. A pak nejsou tu nějaké nové vývoje v těch investičních ochranných nástrojích ze strany rady? Takže ta jednání po, probíhají, hýbe se to nějakým směrem nebo to stagnuje. A za třetí, vy víte, že já jsem zpravodajem za tento výbor o budoucích vztazích, eh, co se týče FTA se Spojeným královstvím a byl jsem velice překvapen, když jsem minule pondělí v Bruselu eh, slyšel, eh, jak se to změní Edmund Tiburg, Brit, a možná o tom nevíte, ale on je Ir, narodil se v Dublinu, ale to není součást mé otázky. Můžete nám tedy více říci něco o tom procesu? Možná kolegové tady nejsou přímo zapojeni tady do toho jednání, ale já budu do těch nadcházejících kol jednání a také my nejsme na radě, ale rada si přeje rozšířit působnost jednání, takže jaká je prosím situace? Děkuji, pan Kalem. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Pokud jde o ty velké výzvy, výzvy a hrozby, eh, tedy interní, externí hrozby, takže k tomu mám tři otázky. Pokud jde o ty externí hrozby, jedno, unilateralismus eh, a potom ta eh, diplomacie Trumpovy administrativy, jak chcete reagovat vůči těmto hrozbám Trumpa v těch zemích, které aplikují tu Google tax, ty, daně typu Google, ty digitální daně, nebo eh, co si o tom, co hodlá udělat komise, pokud jde o ty tarify cla na zemědělské komodity, pokud jde o ty interní hrozby. Pane komisaři, vy jste hovořil o vyváženosti a že mají být rovné podmínky pro všechny, no ale v takovém fotbalu tam hraje 11 proti 11, ale tady to není. Eh, tak, takže Eh, potom, eh, potom eh, zde je, máte 11 hru, hráčů a všichni hráči tedy sice hrají, někteří berou níž do ruky a někteří potom jsou unavení, takže není tady reciprocita. Jak chcete implementovat reciprocitu? A potom ty, my jsme měli pochybnosti, hm, Ehm, my využíváme třeba tu pařížskou dohodu i mělo by se to eh, reflektovat v našich obchodních dohodách. A jak hodláte tedy reflektovat ty, ten Green Deal v nových eh, dohodách, které se budou uzavírat nebo ještě existujících? Děkuji, paní Hypner. Děkuji, já si myslím, že vy jste nerespektoval pořadí, eh, ale to nevadí. Pane komisaři, pokud chcete se vyvarovat situaci, že Mm. jako Julius Winkler se ptám, eh, ta eh, dohoda fáze jedna, takže vy, ta první reakce byla negativní, ale teď jste měl čas se zamyslet určitě. Já se ptám, zdali komise dělá něco eh, a zvažuje důsledky pro EU, mm, pro obchod Eh, zdali se něco eh, děje a zdali právně to lze napadnout. Děkuji. Pan Kelly. Děkuji, pane předsedo. Za prvé děkuji panu komisaři Hoganovi a děkuji za to, co řekl na adresu transparentnosti. Transparentní komisař je dobře. Moji irští kolegové se ptali, eh, na Brexit a na Irsko a já se zaměřím na oblasti, kde jsem zpravodaj. GSP. E, a e, zde máme, to ten systém vyprší v roce 2023. A jak to vidíte z revizí systému, e, preferencí a především v souvislosti se oblastmi, kde kde je třeba zlepšit environmentální standardy a posilit monitoring. A za druhé, eh, smlouvy volného obchodu. Eh, parlament eh, hlasoval pro větnamskou smlouvu, to jsem rád, a, chtěl, a jak to bude s Indonésií. Dojedná se během tohoto funkčního období a mm, Malézie a jak bude vypadat to s Malajzí v příštích letech či s jinými zeměmi, eh, kde, které tak expandují v této části světa. Děkuji. Pan Kampul Menzosi, další. Děkuji. Budu hovořit italsky. Eh, smlouva s Mercosurem. Jaké úmysly jste měli? Zdá se, že byla potvrzena vůle jednoho členského státu, že nepodpoří tuto dohodu. Jak hodláte překonat tento problém? Já si myslím, že to jde již, nevím, o to obchodní dohodu, která dává do opozice různé sektory průmysl a zemědělství a i má dopad na spotřebitele i na zaměstnanost. Hodláte tedy rozdělit tu dohodu, to znamená eh, tu část investiční eh, eh, oddělit, abyste překonali tu překážku a smlouva Spojené státy Čína. Hodláte zde provést nějaké hloubkové vyhodnocení, jaký bude efekt vývozu z Evropy do Číny. VTO hodláte tam položit otázku ohledně toho, že Čína se eh, eh, zavázala eh, mm, mm, mm, k, k určitým věcem ve vztahu s USA a není to tedy v souladu s VTO, hodláte zahájit řízení v Ženevě? Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste přišel a děkuji za vaši aktivitu. Já bych se chtěla vrátit k některým bodům, především spor Airbus-Boeing. Já jsem v pravidelném kontaktu s eh, zemědělci a s leteckým průmyslem a souhlasím s jejich obavami. Já vítám, že se tak angažujete, chce vést konstruktivní dialog, ale Trump na to neslyší. Já si myslím, že Evropa musí eh, tvrdě hájit své zájmy. Eh, počítáme s vámi, s vaší aktivitou a i a pokud jde o VTO, obecně řečeno, vy jste hovořil, jaké máte ambice, ale chtěla bych je vědět konkrétněji. Jak, jaká jsou vaše očekávání, jaké jsou konkrétní cíle, od, eh, které očekáváte od té příští konference a potom eh, Čína. O tom hovořili kolegové. To je dobrá zpráva, že zde máme, že je zde smlouva USA-Čína, že jsou zde ustanovení o systému obchranných známek a duševním vlastnictví a e, jak to má být tedy teď, jak to bude mezi námi a Čínou, zda skutečně tam budou e, aplikovat naše ochranné známky označení původu. Tedy vidíte, že náš výbor má velký zájem, má spoustu otázek a jasných postojů které jste slyšel, takže teď máte ten krásný úkol na to zareagovat, na všechny tyto otázky. Máte na to 10 minut. But of course we, we are flexible. If you... jsme flexibilní. Well, I, I have developed some practice on this. Já už jsem eh, se v tom vycvičil za těch posledních pět let. A tady paní Rodriguez Severo pan komisař Breton, ten je oficiálně zodpovědný na, za průmyslovou politiku, ale my jsme samozřejmě to i společně probrali předtím, než jsme to oficiálně zveřejnili. No a samozřejmě, že vše, jako už jsem se zmínil u všeho ostatního, bude muset mít vnímáno v kontextu zelené dohody. Já tu zelenou dohodu vnímám jako příležitost, kde Evropa může vést, jak v ohledu s ohledem na udržitelnost, tak i moderní technologie, kde firmám dá možnost prodávat po celém světě udržitelným způsobem a na vysoké úrovni. Na každé konferenci se to zdůrazňuje a je to cesta správným směrem. Samozřejmě, že máme obavy týkající se reciprocity standardů, ale my jsme si tím zabývali celých posledních pět let. Odbourávání netarifních bariér, tvorba e, férového trhu, někdy jsou ty i e, ty bariéry neférové. E, Mm, no a to se týká úplně čehokoliv. My ale se budeme snažit trvat na tom, aby žádný produkt nedocestoval do EU, který nebude tomu odpovídat. A tady to pak závisí na tom, zda budeme mít dost těch kontrolorů a že budeme mít dostatečně časté i namátkové kontroly, aby to takto důsledně probíhalo. Máme eh, překážky na trhu například ze strany SPS, ale to je politická záležitost. To je neustálý boj se toho snažit zbavit, ale budeme v tom pokračovat. Nesouhlasím eh, s vaším vyhodnocením CETY. Vím, že vy jste proti umluvě CETA, no a já ne. Ale já, když tedy se rozhodnete, že budete pro z principu, tak ten dopad je dobrý. No a my jsme ani nečekali, že to nizozemci skutečně schválí. Jakmile jsme jim vysvětlili, co v té dohodě je, tak se dokázali rozbratřit s těmi eh, nesprávnými informacemi a schválili si. A nyní prosaditelnost těch kapitol, k obchodu a udržitelnému rozvoji. Když nemáme sankce, tak je to samozřejmě trochu jiná záležitost, než budeme ty sankce mít a jak je provádět. Někdo se třeba nehýbe ku předu tím tempem, které bychom se přáli, ale my se můžeme odvolat například k určitým jiným doložkám. Máme příklad Jižní Koreji. To je taková názorná záležitost je, jsme schopni například nastavit přeskum. Kambo Kambodžané, to je další příklad. Ono ale, ta cesta je omezená samozřejmě. Už se toho u Mercosuru, při nejmenší z mého pohledu, podařilo dosáhnout hodně pomocí obecřetnotního eh, principu u pařížské dohody. Tam Brazílie vůbec to nechtěla ani vidět. No a co se dalo čekat? Ale my můžeme tu dohodu s Brazílií, ať už částečně nebo úplně pozastavit. Zatím k tomu nedošlo, ale můžeme k tomu sáhnout a to oni vědí. U budoucích dohod. A to musím vyjasnit. Ty budou pouze na základě případného mandátu k vyjednávání nové dohody. A vy tu odpověď na to znáte. Ono to je skvělé v tom, jak my si vyměňujeme informace. U všech budoucích komplexních obchodních dohod je tam otázka pařížské dohody a ta musí být do té dohody a i do toho mandátu zakotvena. My už jsme před dvěmi lety se snažili ucházet o mandát k Austrálii, Novému Zélandu. Tam nemůžeme měnit ta pravidla. Tedy zdá si, budeme vyžadovat, aby pařížská dohoda byla zabudována do toho mandátu v budoucí dohoda. No přirozeně, samozřejmě. Hovořím jasně. Zda já jenom říkám, že už tam skoro nic nezůstává, když to z toho vyjmete. Já vím, že vy souhlasíte, já vám prostě říkám čistou pravdu. U budoucích komplexních obchodních dohod budeme mít i závěry pařížské dohody, které budou jejich součástí. Současná úroveň pesticidů ve vztahu k USA a k těm diskusím nebudeme rozhodně snižovat naše ambice a to se týká všech hormonů, chlorování a tak dále. Nic nezměníme a nebude to součástí žádné dohody, která by mohla vést takovýmto kompromisům ohledně kvality. Obchod. No my jsme všichni zodpovědní za obchodování. Já se tedy táži, jak se vy stavíte k obchodu v Nizozemsku. Chcete prosazovat, propagovat nutnost obchodování mezi Nizozemci? Ta odpovědnost spadá na nás všechny. Vysvětlovat, v čem spočívají výhody obchodní výměny. No a i ty problémy musíme umět vysvětlo, vysvětlit. Každý sdílíme svůj, svou část odpovědnosti a všude se vždy bude hlasovat, ať už na národní úrovni, tak i zde, na celoevropské úrovni. Já jsem se v Nizozemsku hlavně snažil zajistit, aby ta nedorozumění byla vyjasněna a jsem nesmírně rád, že se to povedlo. Dopady jak by to bylo, kdyby to neprošlo, tak to bych nebyl já. To by si musel vyřešit, vy, musela vyřešit rada. Takže já se do odpovědi tam vůbec nebudu pouštět. A nyní um, genderová otázka v obchodních dohodách, to už jsem řekl i u svého slušení. My bychom rádi, aby tam byla rovnost pohlaví která je pátým cílem tisíciletí zakotvena. Jak víte, máme už určitá eh, ustanovení v rámci těch kapitol TSD k genderové politice. Jsem pro, samozřejmě, no ale kvalita ta bude hm, předložená a bude to na vás to schválit. Je to každopádně na programu a nestrácíme to ze zřetele. Mnoho otázek zaznělo v otázce vztahu s USA, tak já to možná odpovím všechno ráz na ráz. Eh, USA a Čína. Tak nejdříve USA. Zdá tedy někdo, tady cituju otázku, by byl schopen je uklidnit. No tak já dám dobrý příklad, když jsem se toho chopil. Na straně USA existuje dobrá vůle. Chtějí se bavit eh, s EU, chtějí řešit problémy. My jsme tedy na 30 dnů pozastavili eh, tarify, no a uvidíme, jak si to vysvětlíme, jak z toho vy, vy, Mm, máčkneme maximum a po 30 dnech se podíváme ještě jednou. Každopádně, ať už patogeny nebo pesticidy a jiné záležitosti, tam nebudeme snižovat naší úroveň ochrany. Tady rozhodně eh, mohu vás uklidnit, že to jsou jen zlé jazyky, které to tvrdí. Ale máme určitý mandát, eh, a v rámci tohoto mandátu se budeme pohybovat, nikoli mimo, mimo něj. E, vzpomínali se zde na tu agendu, kde se domluvil pan prezident Trump s předsedou Junckerem ještě v červnu roku 2018. My jsme nedostali žádné konkrétní návrhy ze strany Ameriky, ať už týkají se zeměpisného původu nebo zemědělství. Nyní už se to děje a uvidíme, jak dále se bude situace vyvíjet. Rozhodně ale nesouhlasím s panem Manuelem, že by to měl být nějaký mini TTIP zadními dvířky. TTIP to byla velice komplexní dohoda a to se tomu nepodobá. Indonésie. Sešel jsem se včera s ministrem zahraničí Indonésie. A tam jsem mu nalil čistého vína. Pokud se nevyřeší udržitelnost, zejména v otázce palmového oleje, tak tam žádná dohoda prostě na stole není. On si to jasně uvědomuje, my tam máme nikoli pouze Indonésii, i jiné země v sousedství a zatím nemáme ani referenční rámec, musíme si ho vyřešit vyjasnit. No a s Indonésií se rozhodně ani nebude znovu zahajovat vyjednávání s Malajskem, ani se v Indonésii nic podpisovat nebude, pokud nebude vyřešen palmový olej. Pak se někdo ptázal na Austrálii a ta kapitola týkající se udržitelnosti a obecně TSD. Tam mohu zopakovat to též. Takový máme mandát, a rozhodně to parlamentu ani nedoporučíme k hlasování, pokud se Austrálie příslušným způsobem nezaváže. Přece nemá smysl hlasovat, když vím, že budete i tak proti. Někdy je to logické, ale musím to říct, že si to ne všichni uvědomují. Kambodža. Pan de Castro a ostatní se o tom zmínili. Tam je to snadné. Totiž když zasáhnete a hovoříte, ať už s vládou nebo s opozicí, pokud tam máme smlouvu s Kambodžou, tak je třeba ale zakročit, pokud tam například vláda potírá opozici. Samozřejmě, že tam musí být pádné důvody pro dočasné pozastavení, ale my jsme velice silně zasáhli proti Kambodži už. Nyní ale eh, myslím, že to bylo 26. srpna, se dokončil proces těch delegovaných aktů a já doufám, že se v Kambodži věci navrátí na tu správnou cestu a i lidská práva, že opět budou respektována a že se z Kambodže stane partner, s nímž můžeme pokračovat v provádění dohody. Pak jste se zmínil o rýži. Já vím, že pro Itálii je to taková citlivá věc proč neobsahuje rýži tento seznam, totiž na seznamu výrobků z následujících důvodů rýž nemáme. Já jsem se totiž na to připravil, že jsem tu otázku čekal. V rámci nařízení o GSP a preferenčních ustanovení tam jsou různé cíle, které nelze směšovat totiž reakce eh, zabezpečující, která má hájit hospodářskou situaci členského státu. To je právní stanovisko, je to poměrně i právně sformulován. Ale ten postup prozatímního pozastavení, tam spíše se snažíme je naklonit k tomu, aby se napravili. Takže tam to spočívá v něčem jiném. Kolegium tedy vůči Kambodži zakročilo a já doufám, že i v Itálii to nebude mít žádné vážné důsledky a že ten trh s rýží se opět oživí. Čína, eh, já tady trochu zychlím, když dovolíte, Čína podle mě do samitu v Lipsku bude skutečně těžké dosáhnout jakýkoliv výsledku. Ale i zde bych chtěl říci, i tak dáme přednost kvalitě před rychlostí a k pokroku dochází. Pomalu, ale jistě je ještě třeba toho odvést hodně té práce, podobně jako z USA. Brexit to je takové znovu další všeobjímající téma. My jsme už dospěli k dohodě v té první fázi a tam jsme prokázali dobrou vůli. Tam jsme to brali z toho pohledu, že když něco podepíšete, tak to nebudete chtít odvolat. E, vystoupení Spojeného království je právní krok Jinak v opačném případě by bylo třeba přistoupit eh, k mm, sankcím či krokům proti porušování. Ale já sice čtu ta prohlášení různých ministrů, premiérů, jejich tiskových mluvčích, ale já přistupuji k Britům jako k národu, který je zodpovědný a dodržuje dané slovo a oni přece podepsali ty dokumenty. To není jenom cár papíru. Doufám tedy, že v duchu spolupráce a dobré vůle, když bude Spojené království uzavírat dohodu, tak udělá to, co slíbilo. Mandát bude schválen v příštím týdnu. Máme zcela jasně naformulovan mandát, že musíme pohlídat ten proslulý level playing field. Ano, Británie blíž než Jižní Korea nebo Kanada. Ono se to tam neustále s Kanadou porovnává, ale to my nemůžeme porovnávat neporovnatelné. Ono, deal s Kanadou, to je takový stavební kámen, který by nám mohl pomoci. Ale nemůže to být to tež. Doufám tedy, že příští den dostaneme mandát a pak 2. března začneme vyjednávat. Bude tam 10 kol a na konci června um, jak minister financí, tak premiér si může říci, že zda to chce prodloužit. On nyní tvrdí, že ne, to se pak ještě ukáže a pokud to skutečně nebude chtít, tak budeme muset mít tu dohodu do října, protože pak ještě různé instituce to budou muset schválit, případně odmítnout. Takže ten vyjednávací prostor, tam není moc času a zároveň se musí vyjasnit úplně všechno. Ale já doufám, že se přes ty kapitoly přece jen dostaneme. A pokud se Spojené království odkloní od regulačního rámce a od pravidel Spojeného království, tak tam platí, čím více se odkloní, čím větší odklon, tím více administrativních překážek, tím více bariér. Já tady už řeknu něco, co by všechny mělo probudit. Totiž jedna dohoda už zní, že Spojené království vystupuje z EU a i přechodné období mu končí 31. prosince, tedy od 1. ledna roku 2021, už nebude součástí spojeného, eh, společného trhu. A to možná ne všem dochází. Možná si i ve svých eh, členských státech musíte vyjasnit, že nezávisle na tom, jak dobrá či nikoliv ta dohoda bude, z logistického pohledu, z pohledu obchodu, z pohledu cestování situace bude diametrálně jiná a musíme už nyní se na to začít připracovat, připravovat. VTO. Tam EU předložila, jak už jsem se zmínil, návrhy ke zvážení. 16 členských států chce spolupracovat s námi. Já jsem celý ten proces započal, chceme mít takový panel vícečlený, který bude přechodně fungovat a plnit úkoly toho odvolacího orgánu a jsme příjemně překvapení tím zájmem a doufáme, že se to ještě vystříbří, tak aby ten dokument byl smysluplný a aby eh, v tom červnu to zasedání v Neosetanu už ho mohlo probrat. Ano, to, co jste se zmínil, bylo probráno z USA. Zatím reakci nemám, ale když ji obdržím, tak vám to řeknu. Chajván, tady mám nějaké informace, abych mohl uspokojit pana Hansona. Ano. Ještě jednu věc jenom řeknu. Je tam propojení mezi s tím, jak vyjednáváme s Čínou a otázkou Tajvanu, protože logika obchodní dohody s Tajvanem musíme si nějak poradit s tím, že oni mají integrované dodavatelské systémy Tajvan Čína takže musíme vyčkat, jak se situace vyvine s Čínou v tom vyjednávání, abychom mohli pokročit s Chajvanem. Tedy, jakmile pokročíme eh, ve vyjednávání s Čínou, pokročíme i s Chajvanem a naopak. A jak se mm, USA domluví s Čínou v té takzvané první fázi. My jsme veřejně už řekli, že nám to připadá jako řízená dohoda a že pravděpodobně to není v souladu s VTO. Ještě to analyzujeme. Tak to spontánně to ale tak vypadá. Zatím vypracováváme závěry, v nejbližších týdnech je zveřejníme. Zatím to se takto jeví. Pak se pan Kelly ptá, kapitál na GSP a GSP+, zda to bude pokračovat po roce 2023. No tak to bych čekal, protože je to velice účinné, funguje to nesmírně dobře a budeme už v příštím roce začít pracovat na takové vylepšené verzi. Nedokáži si představit, že bychom GSP Plus nepokračovali. Naopak chceme těm lidem pomáhat dlouhodobě a lépe. Claire, Daly Claire se tázala na Mercosur. Jsou tu určité věci v té politické kapitole, které objasnila SVČ z obchodního hlediska, Nás zajímají tedy ty právní části, bude to přeloženo do všech úředních jazyků, to je prozatím vše. A ze strany Spojených států, abych to objasnil, my rozhodně nesnižujeme normy v rámci jednání. A ještě bych chtěl říci, že my se snažíme vyjednat eh, dohodu se Spojenými státy uvidíme, co budu, eh, co můžu vyjednat lépe i třeba ve věci Boeingu, vidíme, jak to bude v červnu. Stále se snažíme i ve světle těch stávajících jednání tam zahrnout určitý závazek ze strany Spojených států, aby začaly jednání. Měli jsme to velice rychlé jednání, byla i politická vůle ze strany Spojených států. My se tedy snažíme uh, zatím to moc nepřineslo, co se týče těch tarifů, alespoň jak to bylo minulý čtvrtek. Nyní se snažíme také, aby to zmírnilo dopady na třeba naše zemědělství. My se snažíme zapracovat, nebo už jsem zavedl změny, třeba do vinařské oblasti, aby upadly některé podpory v rámci národních podpor, ale musí to být reciproční. My se snažíme něco změnit, zase, aby to byla podpora pro ty podpory Digiagri kde může poskytnout více informací. Tady nejsem asi na správném místě, ale určitě to tehdy pomohlo vinařství. Doufám, že mohu být nápomocný. Nechceme mít narušení trhu, pokud dojde k narušení trhu, můžeme předložit eh, důkazy, tak eh, se zaměříme na společné organizace trhu a požádáme o řešení. Ale pokud tedy jiné země budou postiženy, tak eh, jsou tu státní pravidla, která mají situaci usnadnit. To je zase jiný způsob, jak to vyřešit, aby to nemuselo procházet přes struktury Evropské komise. Já jsem přesvědčen tedy, že ta dohoda s Čínou bude eh, setrvávat, zatím nevím tedy, jak eh, to bude se Spojenými státy, ti označení původu neuznávají, ale ta dohoda z listopadu s Čínou je stále platná. Výborně, pane komisaři, já vám velice děkuji eh, za a to, jak jste dokázal zareagovat na těch 20 dotazů. Nyní máme tedy mnohem jasnější obrázek o té budoucí obchodní politice Evropské unie a samozřejmě, že vám mohu, vás mohu ujistit, že i nadále budeme v kontaktu a budeme spolupracovat. Velice vám děkuji. So, if, oh, if anybody would leave the room, takže prosím vás, pokud odcházíte ze zasedací místnosti, učiňte tak v klidu. My se dostáváme k bodu číslo 13 a to jsou činnosti monitorovacích skupin. V první řadě to je skupina Švýcarsko-Norsko, pan Warborn. Děkuji monitorovací skupiny pro země EFTA, protože se nejedná jenom o Švýcarsko, ale také Norsko, eh, Island a Liechtenstein. Druhé zasedání proběhlo 22. ledna Uvítali jsme generálního tajemníka EFTA Henryho Getaze a mm, mm, zástupce generálního tajemníka Hege Hoffa a Andry Lutersona. Zasedání, na zasedání proběhla prezentace vztahu mezi EU a tedy ta dohoda s EEA, reakce sekretariátu EFTA a přehled Eh, sítě volných dohod v rámci EFTA a také fungování příslušné dohody. Letos EFTA slaví 60. výročí a EEA 20, oslavila 25 v loňském roce. V průběhu zasedání jsme zmínili dopady eh, Brexitu, samozřejmě také opouštějí tímto EEA. EEA a EFTA e pracují na vlastní dohodě po odstoupení, ale je tu také určitý scénář možné nulové dohody. Také jsme hovořili o budoucích vztazích se Švýcarskem, e, otázka volného pohybu osob a účasti na jednotném trhu budou mít referendum v květnu ohledně eh, volného pohybu osob. Švýcarsko nepodepíše rámcovou dohodu s Evropskou unii, dokud neproběhne jejich referendum. A tak také bylo zřejmé, že jednání ohledně Mercosuru je tématem pro země EFTY. Také dosáhly dohody, která nyní musí být ratifikována a pak také tu probíhá debata v těchto čtyřech zemích, konkrétně v Norsku a Švýcarsku, méně na Islandu a v Liechtensteinsku. Také jsme hovořili o situaci na úrovni VTO a to, jak země EFTA se rozhodly vyřešit odlišně tu situaci, co se týče prozatímní odvolací arbitrážní dohodě. Norsko se připojilo eh, včas a, a Švýcarsko od toho zasedání se připojilo také. A také jsme se stročně bavili o bilaterálních jednáních mezi Švýcarskem a Spojenými státy ohledně FTA, ale to nezašlo příliš daleko, alespoň prozatím. Další monitorovací skupina proběhne 18. března a samozřejmě vám zašleme pozvánky a pořad jednání k tomuto zasedání. A doufám, že se setkám také s novými stínovými zpravodaji za SND a za zelené, protože tam došlo ke změnám členů. Děkuji. Má někdo nějaké dotazy? Ne? Takže další. Vy jste zmínil Mercosur, pane Vorborne, takže Příští monitorovací skupina se právě týká Mercosuru a stínovým zpravodajem je pan Kaňas, takže prosím o stručný přehled. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se hovořit pomalej, protože mi bylo řečeno, že příliš utíkám. Co se týče monitorovací skupiny Mercosur, oni mi to ostatně říkají vždy, ale musím tedy uh, zvolnit. 22. ledna proběhlo první zasedání monitorovací skupiny Mercosuru, což nám umožnilo učinit takové prvotní zblížení k tomu stavu dohody. Spravodajové byly Sandra Gajina jako hlavní vyjednavatelka v té obchodní části a paní Lorenzo za tu politickou část. SVČ, ta dohoda přidružení mezi Evropskou unii a Mercosurem, Máme podepsanou tedy tu komerční část z června 2019, ale ta politická část ještě není uzavřena. A co se týče harmonogramu, pro dokončení tohoto dokumentu, tak dohoda je stále ve fázi eh, právní revize, to nám říkali tedy eh, příslušné služby na komisi. Ještě nemáme žádné informace ohledně toho, kdy komise předloží dohodu pro souhlas radě a parlamentu, ale zdá se, a omlouvám se, že ta lhuta je tak rozsáhlá, může to trvat 6 měsíců až rok. Mohlo by to být i více, ale nám bylo řečeno, že bude záviset na těch dnech, buď 6 měsíců, nebo 8, nebo rok. A v našem případě tedy, co my můžeme udělat? Proběhne slyšení na úrovni výboru INTA 29. dubna. Snažíme se tedy sestavit panel, aby byl velice zajímavý Eh, já jsem to již oznámil na monitorovací skupině i teď tedy, že si přejeme, aby ta debata byla kontrastní, aby tam byly různorodé názory ohledně této dohody, o té obchodní části dohody a doufáme nebo chceme, aby ta debata byla opravdu bohatá, otevřená, upřímná ohledně tedy této dohody. A navíc komise také vycestuje do Mercosuru první týden v květnu a co se týče těch monitorovacích skupin, tak hodláme připravit harmonogram takových periodických setkání, abychom hovořili o konkrétních kapitolách nebo specifických tématech. Takovým způsobem postupně eh, rozdělíme ty jednotlivé problematiky, abychom dospěli k nějakým společným řešením a získali maximální počet informací a připravili se na tu následující rozpravu, až tedy konečně obdržíme veškeré informace z komise. To je vše. Já vám děkuji. Má někdo nějaké dotazy? Není tomu tak. A další monitorovací skupina se týká Maroka. Katy, prosím. Děkuji. První monitorovací skupina proběhla 22. ledna byl to follow-up po výměně názoru tady na výboru ohledně informačních mechanismech, když to parlament odhlasoval tu dohodu se západní Saharou. To bylo také předmětem jednání monitorovací skupiny. ESVČ byla vyzvána, pro úvodní projev ohledně tedy bilaterálních vztazích mezi EU a Marokem a pak, protože eh, také DG Taxud se eh, zabývá touto otázkou, měli komplexní zprávu o těch mechanismech, které umožní přístup k informacím tedy abychom měli přehled o těch produktech, které pocházejí ze západní Sahary. Bylo důležité vědět, jaké jsou tedy harmonogramy. Mm, tyto zprávy měly být měsíční aby tedy to Maroko poskytovalo opravdu pravidelné informace, zatím žádný obchodní par, eh, partnery takto eh, nezasílal EU. Pak ta vyjednávací eh, jednání Maroko pozastavilo obchodní jednání v roce 2016. DG Trade ten se nedávno setkalo s marockým ministrem obchodu a hodla tedy uh, Ehm, zjistit, jaké jsou možnosti k obnovení jednání. Maroko chce provést hodnocení dopadu a také se zaměřit na rozsah té modernizaci prostřednictvím evropských obchodních e, dohod. A pak jsme se zabývali také tou dohodou o označení zeměpisného původu. Zatím je dohoda e, jaksi stagnována na radě právě ohledně té územní působnosti a proto, eh, že tam nebylo zahrnuto to území západní Sahary. Ano, je to vždycky podobně. Má k tomu někdo nějaký dotaz? Mexiko ima, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Chci vás všechny informovat, že tak, jak víme, mm, smlouva s Mexikem je smlouva o modernizaci. Eh, eh, v dubnu 2018 končila technická vyjednávání a od toho eh, data až k prosinci 2019 se čekalo na nabídku Mexika, jak to bude vypadat eh, tedy eh, u těch jednotlivých, tedy vlastně federovaných států Mexiko, ale eh, potom v červnu 2018 se konaly volby, potom se konaly volby tady do Evropského parlamentu a to všechno to zpomalilo, takže mm, zde je závazek, poslední závisek, závazek, který zbýval splnit, se týkalo veřejných zakázek na úrovni těch jednotlivých tedy eh, federálních států Mexiku a takže, aby splňovali po, požadavky eh, veřejných zakázek eh, a poté se předloží ta smlouva hm, k souhlasu parlamentu. Je to smlouva, kterým se modernizují vztahy a navazuje na to původní smlouvu. Je to eh, smlouva velice ambiciozní, nejvíc i ta první byla nejvíce ambiciozní ze všech, které jsme v té době měli, takže tato by měla být také ambiciozní. A tady mm, jde o především tam Eh, eh, dbát na pracovní právo, na eh, udržitelný rozvoj a na to, aby i přistoupili k umluvám MOP, umluvě 98, a potom i, aby uznali tedy ta geografická označení ehm, jde tedy o zemědělské komodity a dále ta velká část se týká právě eh, eh, se tedy řešení sporů, a náhrada tedy toho systému těmi soudy. A zde i eh, pan Borensen Eh, který je odpovědný za Jižní Ameriku, tak eh, dal k dispozici veškeré informace, které měl k dispozici. Další informace figurovaly na webu. Jde o eh, do, dohodu o politickém přidružení a bohužel nemáme informace od SVČ zde výbor AFET, to je tedy ten gestční výbor. A mm, mm, takže zde ten také my zdůrazňujeme význam transparentnosti. To je to, co potřebujeme v Evropské unii ve všech aspektech. A e, především, když jde o takovouto obchodní dohodu, e, v podstatě, když jde o e, dohodu o politickém přidružení a o spolupráci, tak tam potřebujeme všechny tyto informace. Takže bez toho to není možné. Děkuji. Děkuji. Nějaké dotazy? Není tomu tak, takže e-commerce Katlin, která nahrazuje pana Danteho. Já nejsem spravodajkou, ale spravodajem byl Nikola Dante, který bohužel nás opustil, ale eh, snad eh, ho opět uvidíme vedle, ale budeme muset jmenovat nového 28. ledna druhé eh, setkání na téma e-commerce. Eh, zde mm, byly dvě části. Za prvé briefing eh, pana Kainera, Kinera, který je hlavním vyjednavačem, a potom eh, pan, pak tam byl zástupce, eh, zástupce spotřebitelů. Takže hlavní vyjednavač nám poreferoval o hlavním vývoji od poslední schůze, především o vyjednávání, které proběhlo v v, led, v listopadu, potom o vyjednávání v rámci Davosu a na, minister, na ministerské konferenci v Minnesotě. E, diskuse probíhají konstruktivně, řada států se, partic, se zapojuje velice aktivně, jich nyní 23, včetně rozvojových zemí, což je velice pozbudivé vidět tam, že e, tolik stran má zájem o tuto iniciativu. A již se eh, plánují další kola vyjednávání a příští měsíc bude zásadní pro to, abychom eh, splnili některé konkrétní, abychom dosáhli určitých konkrétních výsledků. Děkuji. Ano, je tady určitý pokrok, jak řekl pan komisař, ale zatím žádná dohoda se nerýsuje. Dobře, nějaké otázky? Ne. A EPA, východní Jižní Afrika, zde nemáme pana eh, zpravodaje, pana Šonce, paní Šonc již není členkou a mm, briefing Eh, přednesla na monitorovací skupině paní Cecil Bio, která je z DG Trade a má na starosti eh, partnerství s africkými zeměmi, země Karibiku a Pacifiku a příští kolo vyjednávání eh, Další, pardon, další kolo vyjednávání se konala 15. až 17. ledna 2020. A tam diskutovali o hodnocení dopadu na udržitelnost. A nyní Spojené státy. Monitorovací skupina se sešla 28. ledna a konkrétně eh, na, eh, konkrétně tedy jste eh, výměna názoru kterou vedl pan Hogan, týkal se to nedávného vývoje obchodních vztahů a po jeho návštěvě ve Washingtonu, tam se hovořilo o technických záležitostech, tak jak jsme i od něj osobně zde dnes slyšeli. Chile. Také se sešla monitorovací skupina eh, zpráva paní Rafaeli. Děkuji, pane předsedo. Ano, první monitorovací skupina se sešla 29. ledna a paní Eva Maria Cabariera, eh, která je zástupkyně ředitele pro jedno, jednotce pro Jižní Ameriku, DG Trade, a ta nám poreferovala o vyhlídkách eh, modernizace eh, obchodního pilíře dohody o přidružení, o přidružení se Chile a tato dohoda nefungovala již tak, jak se očekávalo, vzhledem k novým výzvám ve světě i k nové realitě partnerství s čilem, S Čilem. Takže po šesti kolech vyjednávání mm, by se, mm, bychom se měli dohodnout na tématu mm, geografického označení a práv duševního vlastnictví, ochraně investic a soudního systému, který se toho týká. A zde stávající fáze vypadá pozitivně i přes ty civilní občanské protesty v Chile, tak jsem optimistka. A to i bylo, to byl obecný pocit, který tam panoval, tento nový, možná, že velice brzy uvidíme konec vyjednávání. Doufejme, držme si palce, také i e, ta modernizovaná e, dohoda by měla i zlepšit situaci lidských práv v Chile, včetně domorodců. A především jsem ráda, že tam jsou nové kapitoly o genderu a TSD. O tom se také diskutovalo a také i se mluvilo o potřebě eh, a zlepšit stav lidských práv domorodého obyvatelstva v Chile. V dub, 26. dubna proběhne něco jako referendum v reakci na protesty, které proběhly v roce 2019 a další kolo se bude konat hned poté, tedy někdy v dubnu, květnu. Takže určitě to bude nás čeká velice zajímavá etapa vyjednávání. Děkuji. Nějaké otázky? Ne. Takže Japonsko, Japonsko, pan Lačiny ne. Obám se. Ne, ne, jenom taková informace, abych doplnila k tomu, jako předsedkyně delegace pro Chile, tak jsem chtěla doplnit toto vzhledem k tomu, že původně se Eh, plánovalo to na říjnový trkysový týden, ale pro Chile to nebylo možné, protože a čilská vláda nás požádala, abychom to z důvodu bezpečnosti odložili tuto návštěvu. Takže v únoru mm, to nešlo v, tu, v Tyrkisovém eh, týdnu a, a mm, my jsme požádali tady o povolení, abychom mohli tam jet eh, od 4. do 6. března a eh, bude tam hm, devět eh, poslanců z různých politických skupin, kteří budou v delegaci a hm, jde o to, abychom viděli, jaká je tam situace, protože kromě toho 26. února zač- začne Eh, tedy ta, ta kampaň směrem k tomu referendu, které se tam má konat 26. dubna. Ano, takže zajímavá doba. Děkuji. Pan Lančíny, Japonsko. Děkuji, pane předsedo. Takže monitorovací skupina INTA nám umožnila eh, pozitivně vyhodnotit eh, realizaci eh, dohody s Japonskem vývoz eh, se zvýšil od data účinnosti, od tedy 1. února 2019, u některých komodit i dvouciferné procento to bylo, takže eh, to je velice výhodné pro Japonsko i EU, má to velice pozitivní dopad na obchodní výměny i výměnu i v této obtížné problematické době. Eh, na svět, na, ve světovém obchodě. Takže výhody eh, vedly k tomu, že se snižují cla, ale další věci, to znamená, ruší se ty nekomerční, neobchodní eh, překážky, zlepšují se, zlepšují se věci jako veřejné zakázky, to všechno je ku prospěchu naší ekonomiky. Kromě toho se zdůraznilo, že vidíme, že japonské orgány vidí pozitivně, Eh, tuto implementaci, především implementaci norem DG Taxu, to zmínilo, velice pozitivní je vývoj cel a především označování původu eh, mm, proto, aby eh, evropští operátoři tedy mohli řádně potom pracovat s těmi kontingenty, které se dováží z Japonska. I mm,

i eh, nyní je třeba, abychom eh, prováděli monitoring na politické úrovni, abychom se podívali, jak je dopad na malé střední podniky, jak to vypadá s ratifikací úmluv MOP a, a jak to je s ochranou investic a jak to je eh, s radioaktivitou těch potravinářských výrobků kvůli Fukushimě samozřejmě. A takže monitorovací skupina INTA bude nadále sledovat vývoj této dohody a pokud bude nutné, tak předloží ty body, které si zaslouží nějaký zvláštní, nějakou naši zvláštní pozornost. To vypadá také pozitivně. Nějaké otázky? Ne. A nyní Čína, pan Winkler. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, 5. února se sešla monitorovací skupina pro Čínu. Zaměřila se na dva body. První bod je, že jsme si udělali takový přehled vztahu s Čínou a jaká je agenda na rok 2020, kde nás čekají významné summity s Čínou. První, za prvé, to bude summit eh, na konci března. Je to zatím ale eh, spoch, eh, zatím samozřejmě to může být ještě spochybněno kvůli koronaviru. A no, také i v září se bude konat zvláštní summit, který, kde hostitelem je Německo a předseda rady. E, dále probíhají s Čínou vyjednávání o investicích, o novém rámci spolupráce, o environmentálních aspektech spolupráce a určitě to bude e, příležitost pro další diskuze. Jak jsme i viděli při dialogu s komisařem Hoganem dnes, tak i na té monitorovací skupině jsme se zaměřili také na tu dohodu o geografickém označování výrobku mm, a zaměřili jsme se na její efektivní implementaci a rovněž na otázku možného dopadu či vlivu mezi Čínou a Spojenými státy, protože zde máme tu dohodu mm, USA-Čína, potom zde máme i tu dohodu EU-Čína o označování, geografickém označování zeměpisného původu. A DG Agri a DG Trade mají jistotu, že ustanovení eh, té <clears throat> dohody o ochraně zem, zeměpisných označení, že ta ustanovení jsou dobrá a že budou mít přednost před těmi ujednáními s Američany. Dále <clears throat> eh, jsme eh, jednali o té komplexní investiční dohodě s Čínou. Eh, tady máme dobrou i špatnou zprávu, protože dvě kola vyjednávání se konala tedy, ano, již proběhla komise, vidí pozitivně zapojení našich čínských kolegů, ale nabídka EU je ambicioznější než protinabídka Číny. Je to tedy asymetrie. A potom je zde pořád ten problém rovných podmínek, e, protože transparentnost z těch státních podniků, jak je to s těmi státními dotacemi pro ty státní podniky a tak dále. O tom se ještě musí jednat. asi eh, situace se nezlepší a komise se na to připravuje. Pokud ta epidemiologická situace se nezlepší, tak asi možná, že ten summit eh, v březnu proběhne přes videokonferenci. To je také jedna možnost, na kterou se všichni připravují. A já jsem Mm, ještě bych chtěl poděkovat paní mm, mm, Piněro za to, že předsedala té schůzi. Děkuji. Děkuji. Otázky? Nikoliv. Tak výborně. Tak eh, už poslední země, Ukrajina. Ano, děkuji pane předsedo, paní Georgi. My jsme včera slavili výročí této pracovní skupiny i za přítomnosti SVČ a oni nám udělali takový mini briefing o tom, jak se situace vyvíjí. Hovoříme o implementaci nové generace dohody o přizřížení, která je plodem konference východního partnerství eh, z roku 2014 a eh, CFTA. Ta je uplatňována od 1. ledna roku 2016. Komise uvítala novou vládu eh, pana Zelenského a je toho názoru, že spolupráce probíhá s nás a dynamičtěji. Představitele komise dokonce eh, tady použili termín turborežím, tedy je to rozhodně mm, nová kvalita jsou ochotní Ukrajinci prosazovat eh, reformy a jdou na větší kompromisy. Statistiky nejnovější jasně poukazují na nové trendy. Nikdy tomu nebylo tak dobře jako nyní. Objem vývozu do Ukrajiny dosáhl rekordních 18,4 miliard eur to je 30% nárůst ve srovnání s rokem 2018 a i dovoz se zvýšil 19,8 miliard eur, což je desetiprocentní nárůst ve srovnání s rokem předchozím. Vyvíjí se tedy vše slibně, ale nejsme ještě u konce této dlouhé cesty. Mnoho ještě musí být eh, dokázáno v oblasti provádění, přílohy, tam vždy se musí ukrajinská pravidla přizpůsobit tomu, co se děje u nás. Komise má seznam těch hlavních oblastí, kde to bylo už, kde už toho bylo dosaženo těch pokroků, veřejné zakázky, soudy, ale co ještě zůstává? Zákaz vývozu dřeva, tam se to ještě musí dojednat. Pak jsme ještě měli otázku určitého typu masa. To už ale bylo uzavřeno a komise děkuji parlamentu, že se k tomu vyjádřil tak bezodkladně a změnil příslušnou část TCFTA dohody. Přeskum dohody proběhne právě letos. Zdá se, že Ukrajina má v úmyslu rozšířit eh, ten rámec. My bychom dali přednost eh, tomu zůstat eh, u stávajícího rámce, tak uvidíme, jak se to vyjedná. To je ale z mé strany prozatím vše. Jsou nějaké otázky, říká předseda nikoliv. Tedy tím pádem dospíváme ke konci bodu 13, přecházíme k bodu 14, to je prozatímní pozastavení tarifu EBA s Kambodžou. Tam jsme se k tomu vyjádřili i ve strukturované diskusi s panem komisařem Hoganem. A tento akt přenesené pravomoci nám krátce uvede Peter Berg. Já ho dobře znám a vítám ho zde. A za SVČ je tady pan Heine Marius. Jste tam. Dobře, výborně, vítejte. A máme tady i kambodského velvyslance, pana Nom Piset Ise. I ten je zde přítomen a já ho vítám. Pítře, máš slovo jako první. Um, Děkuji. Pan komisař Hogan se už vyjádřil a já možná mohu rozvést bod týkající se Kambodže a totiž stažení EPA. Tam pan komisař vysvětlil, že na základě paní eh, předsedkyně von der Leyenové je třeba být důslednější v prosazování mezinárodních standardů a prosazování lidských práv i práv na, při práci. To je takový uhelný kámen našich politik a nyní máme e, režim vše kromě zbraní a i tam ta pravidla platí. Po jednoročním formálním řízení obsahujícím i dialog s kambočskými úřady přijala kamise tento akt přenesené pravomoci, kde prozatímně a částečně uh, stáhne preferenční režim pro Kambodži. To bylo předáno téhož dne parlamentu a radě a dalšího dne jsme parlamentu odeslali i vysvětlující prohlášení. Tento krok je zdůvozněný. Tam totiž docházelo k neustálému systematickému porušování mezinárodních úmluv i občanských a politických práv občanů. Situace se od února loňského roku, kdy byl celý postup zahájen, nezměnila k lepšímu. Ještě chci dodat, že u toho stažení částečných preferencí zároveň chceme dodržet obecný kontext režimu GSP, který komisi vůči zemím má. Tedy principy dodržování lidských práv jsou nedílnou součástí režimu GSP, kterého nebylo snadno dosáhnout ani jej vyjednat. Proto stažení těch preferencí a za nahrazení je standardními tarify se bude týkat cukru, oděvů a jiného spotřebního zboží a jedná se o miliardu eur objemu kambočského eh, vývozu do EU a 21 obecného té zbožní výměny. Jedná se o výrobní odvětví, eh, které by se rádo začlenilo do mezinárodních dodavatelských řetězců a EU by ráda pomáhala Kambodži v jejím hospodářském vývoji a diversifikaci vývozu loni téměř 21% objemu, včetně určitého, eh, určité obuvy i eh, oděvů budou stále ještě podléhat bezcelní výměně. Měli jsme i tu možnost zcela odstranit GSP, ale tak toto proje, proběhlo i vůči Bělorusku, Myanmaru a Šri Lance. Ale pane předsedo, nám připadá, že toto částečné mm, stažení GSP lépe odráží naši starost o občany, které nechceme poškodit, ale zároveň chceme vyslat jasný signál, že nesouhlasíme s porušováním lidských práv. Tam díky našim vztahům s Kambodžou můžeme říci, že i díky nám prožívá Kambodža nový rozkvět. Například více než 5 miliard eur v roce 2018 a to byl dvojnásobek vývozu ve srovnání se situací před dvěmi lety, o dva roky dřív. Eh, kol, kolegium komisařů dospělo k, této, eh, k tomuto výstupu. Nyní máte možnost reagovat vy, máte na to čtyři měsíce. Pokud ani Evropský parlament, ani Rada nevznesou námitky, tak vše vstoupí v život 12. srpna. Bez ohledu na vše bude EU pokračovat v prohlubování vztahu s Kambodžou, v monitorování stavu v oblasti občanských práv, lidských práv, práv v oblasti vlastnictví půdy a zaměstnaneckých práv. Kambodža, to je naše, když jsme tedy naznačili svůj zájem, Kambodža zveřejnila Eh, komuniké, kde hovoří o tom, že chce zasvětit své úsilí další spolupráci s EU v duchu vzájemného porozumění a spolupráce. Další příležitost bude zasedání společného výboru EU Kambodža. To bude v polovině března letošního roku. No a konečná odpovědnost pro znovu získání plného přístupu k trhu a pomoci v sociální vývoji země, tak ta spočívá na Kambodže. A my bychom rádi byli svědky znovu zavedení dodržování všech úmluv v oblasti lidských práv i zaměstnaneckých a pracovních práv. Děkuji, pan Marius. Děkuji, pane předsedo. ESBČ pokračuje sledování situace a i nadále má vážné obavy. Za poslední tři roky jsme byli svědky znatelného zhoršení jakéhokoliv respektování demokracie či lidských práv, omezování možností opozice, občanské společnosti a občanů. A proto rozhodnutí o částečném pozastavení těch, toho preferenčního statusu, tak Kambodža naopak ještě reagovala dalším omezováním politické účasti opozičních stran, udeřila v eh, jedince, které protestují a zejména eh, Siena Peace, předseda Kamsoka a siema pí tam byl i soudní rozsudek a pozměnili i zákony týkající se politických stran. U těchto záležitostí od spuštění mm, toho postupu k pozastavení eh, preferenčního režimu nenastaly prakticky žádné změny. Kambodža naopak pokračuje v represivním režimu, v pozastavování politických práv. CNAP, eh, tam jsou Um, příznivci této eh, strany eh, zakazoval na jejím činnost a tak dále. Opozice nemá přístup k eh, obvyklému, k obvyklé politické kampani a po formálním rozpuštění zhromáždění je Kambodža v praxi státem jedné strany a mm, eh, šéfové eh, místních eh, společenství CNAP byli převedeni pod vládnoucí stranu. Kamsoka. Tam začal 15. ledna letošního roku jeho politický proces. On totiž byl propuštěn z domácího vězení, ale jeho případ není vůbec uzavřen. Stále ještě čelí politickým obviněním, nesmí cestovat do zahraničí a má zákaz angažovat se i politicky. Mm, e, Josef Borel, náš představitel, se 15. prosince loňského roku v kuloárech ministr zahraničí Asem sešel s kambodským vůdcem a využil této příležitosti, aby zdůraznil, že Kambodža musí podniknout okamžité kroky k umožnění opozici být aktivní na politické scéně a znovu umožnit všem Eh, včetně občanských organizací, eh, jakýsi prostor pro činnost. Budeme pokračovat v této činnosti v tom, jak zdůrazňovat neustále Kambodži, že se musí projevit jako stát, který prosazuje demokratický dialog a občanské svobody. Děkuji, nyní dávám prostor eh, jak zpravodajce, tak i stínovým zpravodajem Haudi Haiti. Dvě minuty. Děkuji komisi. Děkuji i ESVČ. Měli jsme už možnost se v rámci monitorovací skupiny k ASEANu tím zabývat a zabývat se i stanoviskem komise. Já jsem přesvědčena, že to vše spočívá na velice solidních základech a i ten výsledek toho návrhu, tedy jeho schválení, je správný a že jsou brány v potaz ty dva aspekty, totiž selektivní a prozatívní pozastavení. Neměli bychom být proti, s tím souhlasím. Stále ještě žvíme určitou naději, že vláda vezme v potaz eh, tu skutečnost, že ten akt přenesené pravomoci mm, vstoupí v platnost 12. srpna a tedy máme ještě trochu času přesvědčit kambožskou vládu, že to skutečně není v ničím zájmu. Ale já mám přesto několik otázek. Totiž v regionální obchodní výměně může docházet k neustálým změnám a vzala to komise v potaz tady to, co mě napadá. Zejména když je smlouva o volném obchodu Větnam. Větnam, ten rád odebere eh, výrobu Kambodže. A bylo bráno v úvahu, že Kambodža by se mohla obrátit naopak k Číně, poté co Evropa se zachová právě tak? Rovněž bych ráda věděla, zda otázka vlastnických práv půdy sehrává příslušnou úlohu, protože dlouhodobě panovaly jak v EU, tak i v naší sněmovně obavy týkající se takzvaného cukru v krvi. A víme, že místní populace neustále je podminovávána levným dovozem cukru. Navíc ještě k tomu. Každopádně chci poděkovat komisi za takto důkladnou práci a za mm, zejména nedávná úsilí a za toto stanovisko. Určitě velice brzy se dozvíme více o dalších úmyslech komise, například jak chce postupovat v případě Myanmaru. Děkuji, pan Kelly. Děkuji, pane předsedo. Je to v skutku neblahé, že k tomuto kroku muselo dojít. Já jsem si poslechl pana komisaře Hogana a rovněž i zdůvodnění pana vysokého představitele Borela. Souhlasím. A souhlasím i s tím, že to byl nutný krok, jakkoliv neblahý. Ono je to tlustá čára, respekt pro lidská práva. A není, nesmí být relativizována. Musí to být absolutní imperativum a Kambodža musí své chování, svůj přístup změnit. E, komisi děkuji za to, že se angažuje za svobodu zhromažďování, za práva občanů vlastnit půdu a zaměstnanecká práva a takovéto porušování není přípustné. Kambodže byla dána možnost změnit svůj přístup a komise bude pokračovat v dialogu s Kambodžou a zároveň v monitorování situace. A já doufám, že tyto kroky povedou k matatelným změnám. EO je, EU je největším vývozním partnerem Kambodži. A právě to, že nyní budeme uvalovat sankce na oděv a obuv, doufejme, bude takovým hmatatelným signálem. A doufáme, že to bude jeden z takových názorných příkladů, že své standardy a jejich dodržování myslíme vážně. A nyní nezapomínejme, že budou i občané, kteří na to budou doplácet. To, že zde dáváme mm, v EU tržní přístup, může i znamenat, že někdo přijde o práci, když ten přístup zmizí. Tedy doufejme, že komise naopak eh, bude vyzývat Kambodžu, aby změnila svou politiku. Je to ale skutečně už ten nejzavší prostředek a bylo nutné k němu sáhnout. Bude to ale zároveň exemplární příklad, že jsme ochotní k takovému kroku sáhnout i u jiných. Děkuji, Kathleen van Brent, já budu stručná stručně. Naše skupina podporuje jak uvažování komise, tak i zpravodaje a nejsme proti aktům přenesené pravomoci. Ze dvou významných důvodů. Přirozeně, jak situace v Kambodži hovoří sama za sebe, zároveň nechceme poškodit celý program a jeho image. A zároveň to, že komise eh, myslí vážně to, že bude hlídat provádění a že se to takto projevuje. Jsme rádi. Máme tady i pana velvyslance. Jsme rádi, že tady jsou představitelé Kambodži. Když pan velvyslanec jasně slyší, jak podporujeme přístup komise a jak zároveň z toho jsme poměrně nešťastní, protože víme, kolik občanů je v kambočském obuvnickém průmyslu zaměstnáno. My chceme zlepšovat jejich životní úroveň. Prosím pana velvyslance, aby signalizoval své vládě, že nejmoudřejší bude eh, postupovat jinak a svou politiku změnit. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci omluvit omluvit kolegyni Svenu An, která má na starosti tuto agendu za Renew. Děkuji komisi a eh, SVČ Děkujeme komisi za tuto analýzu, se kterou souhlasíme a souhlasíme s částečným eh, stažením eh, systému preferencí. To je rozhodnutí, které bylo třeba přijmout vzhledem k porušování lidských práv, a to opakovaně, především eh, mm, svoboda projevu, práva, právo na schromažďování. To zakazuje kambočský režim, to nám nedalo volbu. A mm, mm, zde tento systém preferencí to není žádný dárek, to je, eh, to je smluvní vztah, eh, který znamená, že ta partnerská země bude respektovat úmluvy lidských práv a práva pracujících. Kambodža eh, zatím nesplnila tyto smluvní podmínky a je to tedy řešení ultima ratio a v případě Kambodži jsme již na konci cesty. Evropská unie musí ukázat, že nebudeme váhat, když jde o respektování našich hodnot a nebudeme zavírat oči. Nad tímto také zcela osobně bych ráda eh, i podpořila deklaraci kolegů a předřečníků, protože Evropská unie musí ukázat, že je razantní, pokud jde o lidská práva a skutečně lidská práva musí být vždycky takovou pákou, která zlepší situaci. Děkuji, pan Lančíny. Grazie. Děkuji. Já chci zdůraznit ještě jeden aspekt. Mm, eh, aspekt rýže. Tady jsme měli částečnou odpověď a lidská práva. A nechci to eh, eh, nějak tady porovnávat, ale v podstatě máme zde dvě země a dvě, dvě měřítka. Máme zde eh, dohodu s Větnamem i tam. Ta otázka lidských práv zrovna není nejlepší. Takže já si kladu tu otázku, protože tady máme, eh, jak si to je takové dvourychlostní, tyto mm, dva obchodní vztahy a, ty, mm, a jsou v podstatě porovnatelné. Děkuji. A nyní bych rád předal slovo panu velvyslanci na tři minuty, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. V první řadě mi dovolte, abych vám vřele poděkoval za to, že mi umožňujete tuto příležitost zde opět pohovořit po té volební přestávce. Nyní tady již máme i Evropskou komisi. Také chci poděkovat panu Petersburgsovi z DG Trade. A, a paní Piset eh, z, pardon, já paní zástupkyni SVČ a také chci poděkovat vašim členům výboru INTA za vaše názory. V podstatě od počátku těch formálních postupů vůči Kambodži z února loňského roku EU a Kambodže měly v minulosti kvalitní vztahy, probíhal kvalitní dialog, co se týče tedy názoru Evropské komise ohledně tedy pracovních záležitostí lidských práv, politických hodnocení a situace pracovních práv Samozřejmě v Kambodži máme eh, hodně věcí pro zlepšení. Evropská komise nicméně již uznala ta zlepšení, kterých jsme dosáhli. A 12. února tohoto roku Evropská komise rozhodla zavést to dočasné odnětí celních preferencí pro Kambodžu, pro textilky v Kambodži je to velice politováníhodný krok. A postupy Evropské komise se zakládají na tom, co můžeme Eh, označit jako závažné porušování lidských práv, ale mož, také možné nepochopení, k čemu dochází dopravdy v naší zemi. Komise uznává podstatný pokrok, který Kambodža učinila v mnohých oblastech, a, ale komise neuznává respektování základních uh, témat v Kambodži, jako je nezávislost. Samozřejmě, že všechna tato označení jsou politicky monito- eh, motivována také, co se týče uplatňování toho takzvaného dvojího metru, eh, když srovnáme tedy eh, postupy EU vůči jiným zemím. Pane předsedo, od začátku tohoto formálního řízení z února loňského roku jsme se velice aktivně zapojili s našimi protějšky v Evropské eh, komisi na té úrovni jak technické, tak politické. A výsledkem bylo dosažení pokroku právě v té problematické oblasti, jak poukazuje Evropská komise. My jsme předložili naše konkrétní odpovědi Evropské komisi. Poslední byla v prosinci loňského roku kdy jsme tady popsali všechna ta opatření. Co konkrétně jsme udělali? Ehm, s výjimkou těch soudních procesů, eh, které probíhají v souladu s pravidly a za zachování kambočské svrchovanosti, myslím si, že v oblasti médií, svobody médií a dalších oblastí, tam došlo opravdu k hmatatelnému pokroku. I když zůstávají určité nedostatky. Pane předsedo, my jsme se opravdu vynasnažili, probíhá dialog s týmem komise. My jsme přijali jejich eh, doporučení, provedli nezbytné složité reformy, ale litujeme to rozhodnutí komise z 12. února, když, jak se zdá, nebere vůbec v potaz naše prozatím vynaložené úsilí. My jsme opravdu zavázáni pokračovat v dialogu s Evropskou komisí a ještě prohloubit vztahy s Evropskou komisí a celkově Evropskou unii. A doufám, že opravdu eh, budeme eh, dobrými partnery i v budoucnu. A děkujeme za tuto příležitost a doufám, že i vy budete mít čas, abyste někdy v budoucnu mohli navštívit naši zemi, abyste si vše ověřili na vlastní oči. Děkuji vám. Děkuji vám, pane velvyslanče Petře. Prosím. Děkuji, chci poděkovat všem kolegům za podporu. Mám několik doplnění. Prvně k Větnamu. Samozřejmě tato sněmovna nedávno schválila FTA a dohod o ochraně investic s Větnamem, ale po dlouhých, dlouhých jednáních a diskuzích interně, ale i konkrétně s větnamskými partnery, jsme v ten samý den jsme měli i rozhodnutí sboru komisařů stažení preferencí s Kambodžou. Ale jak víte, tady se jedná o dva odlišné nástroje. Pokud se budou respektovat tedy ta lidská práva, GSP je nástroj, který vám umožní preference za určitých podmínek a FTA je výsledkem jednání a jsou tam jiná ta ustanovení pro lidská práva. Zaměřují se také na partnerství a dohody o spolupráci, zatímco ta pracovní oblast je tady více pokryta dohodami o volném obchodu. Takže to jsou ty dva nástroje, které máme na ochranu lidských pracovních práv. A pak samozřejmě musíme zaměřit na situaci v každé dané zemi. A my jsme samozřejmě zaznamenali velké úsilí ze strany Větnamu, zatímco na straně Kambodže spíše se situace zhoršovala. A co se týče to abychom brali v potaz FTA s Větnamem a stažení eh, preferenci a to, jak to bude postihovat podnikání za lhutu jednoho roku. Nás kontaktují různé společnosti, které vyjadřují své obavy, stěžují si, že si přejí zejména mít jasno v těchto postupech, aby mohli eh, objednávat ale samozřejmě oni si eh, nevědí, zda tady eh, objednávat se zeměmi, které mohou mít pouze unilaterální preference. Ohledně Číny, tady je na Kambodži, jak se rozhodne, jak se bude, nebo jestli se bude přibližovat k Číně, Čí, u Číny eh, polovina vlastně toho vývozu v srovnání s Kambodží směřuje do EU a my doufáme, že ta situace se i vylepší, abychom zajistili plné přínosy. A co se týče toho takzvaného land grabbingu, my jsme to již vyjádřili, došli jsme k podstatnému pokroku u takzvaných ekonomických e, ústupků v oblasti pozemku. U té situace s cukrem, tady jsou určité nedostatky, co se týče registrace pozemku pak eh, situace s označováním a také nedostatek eh, úplné nebo částečné eh, revize ehm, těch ekonomik. Je to takové ještě dědictví rudých kmerů a je samozřejmě jasné, že tento problém bude muset být vyřešen, že se nevyřeší rychle, ale vynakládáme nátlak na kambočskou vládu. Pane předsedo, ještě jednou vám děkuji za podporu. Děkuji, pan Marius. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím si, že komise již zareagovala poměrně dobře na všechny dotazy, takže já se nebudu déle vyjadřovat. Ano, to je překvapivé. Většinou to bývá naopak. Dobře tedy. Tímto končíme bod číslo 14 a před námi je kratičká přestávka jenom na minutku, protože další bod bude projednáván za uzavřenými dveřmi. Takže prosím všichni, kteří nemáte dovoleno tu být v průběhu dalšího bodu, tak opuste tuto zasedací místnost.